Possiamo dare inizio a questa importante commissione straordinaria. Zahájíme toto velmi důležité mimořádné zasedání výboru. Per favore, prendete tutti posto. di... Prosím, posaďte se. Zahájíme zasedání výboru. Prosím všechny, aby se usadili. No? Bene, cari colleghi. Vážení kolegové, Především vás tady všechny vítám. Vítám zde kolegy z parlamentu a všechny hosty, irské předsednictví, komisy a celý vyjednávací tým. Je mi potěšením, že můžeme oznámit, že vyjednávací tým dnes dopoledne na posledním ze 40 trialogů, kterými se zabýval v uplynulých měsících jak parlament, tak i komise a předsednictví, že bylo dosaženo politické dohody u všech čtyř oblastí které byly předmětem našich jednání. Připomínám, že je to politická dohoda a že dnes nebudeme hlasovat. Samozřejmě proběhne normální postup hlasování teprve poté, co zanalizujeme všechny legislativní texty a také potom, poté, co dosáhneme dohody o finančních výhledech. Podíváme se ale na výsledek této dohody a po prezentaci, prezentaci zpravodajů, kteří sedí po mé pravici, Luis Capula Santos pro přímé platby a rozvoj venkova, Michel Dantin pro jednotnou organizaci trhu a Giovanni Lavia pro financování a monitoring společné zemědělské politiky. Ti tedy odprezentují tu politickou dohodu a potom dám slovo irskému předsednictví Simonovi Conneremu a potom na závěr Dačanu Čološovi. Evropskému komisaři pro zemědělství. Po prezentaci této politické dohody požádám o politické hodnocení ze strany všech politických frakcí. Přednost dám koordinátorům jednotlivých politických frakcí a po vystoupení všech koordinátorů pochopitelně dám slovo všem europoslancům, kteří o slovo požádají. a dám přednost těm, kteří zaujmou jiné stanovisko než jejich koordinátor. Jde o politická hodnocení. Samozřejmě nejsou závazná, pokud jde o závěrečné hlasování. To konečné hlasování, jak říkám, bude možné pouze poté, až budeme znát všechny legislativní texty a poté, co bude uzavřena dohoda o finančních výhledech. Já si myslím, že při předělování slova musíme velmi dbát na čas a omezit délku vašich vystoupení, protože musíme ukončit naši práci do 17 hodin a 30 minut, protože hned po půl šesté tomto sále společně tedy se zpravodaji, komisařem Čološem a irským ministrem budeme mít tiskovou konferenci, kde oznámíme výsledky tohoto politického hodnocení. A teď dám jako první slovo Luši Kapulasovi Santosovi, který nám představí své téma a ještě předtím bych rád připomněl všem, že je zde několik argumentů, o kterých jsme nevyjednávali, několik věcí, které jsou zahrnuty do těch eh, vyjednávacích bloků o finančních výhledech. K těmto tématům my nemůžeme vyjádřit své stanovisko, protože jsme je zatím neprojednali, takže se k tomu samozřejmě nemůžeme vyjádřit a to bude řešeno až v souvislosti s finančními výhledy a my doufáme, že tam bude nalezeno řešení. My zde na úrovni výboru pro zemědělství a Rady pro zemědělství jsme nejednali, protože rada neměla mandát projednávat tyto body, které byly zahrnuty v té dohodě ze 7. a 8. února hlav státu takže ještě jednou děkuji za to, že jste tady, děkuji také všem těm, kteří pracovali na tomto důležitém výsledku. Začali jsme před dvěma lety na základě návrhu komise, který vyvolal tolik pochybností, tolik obav. Připomínám těch téměř 8 tisíc pozměňovacích návrhů, které tento parlament předložil. Děkuji všem zpravodajům a stínovým zpravodajům, 22 členům vyjednávacího týmu, všichni společně s předsednictvím a s komisí velmi pilně pracovali a dosáhli jsme porozumění. Je třeba také poděkovat sekretariátu od Gerharda, který nás tedy opouští, jak víte, protože od 1. září ukončí práci ve své funkci, takže myslím, že pro něj je toto takový závěr důležité práci. Děkuji také Patrikovi, Gertrud, Antonovi, Oliverovi, všem z tematického oddělení, všem asistentům, poslancům a poradcům frakcí. Děkuji všem a teď má slovo Luis Capula Santos. Prosím. Muito obrigado, Paulo. Eu queria começar por... Děkuji ti mnohokrát, Paulo. Eh, rád bych začal tím, že bych přivítal pana ministra. Simone, vítejte. Vítáme také Dačiana Čološe, pana komisaře. Vážení kolegové, uzavřeli jsme velice důležitou fázi práce. Samozřejmě ještě není vše hotovo, na to nesmíme zapomínat, ale tato konkrétní fáze byla velmi zdlouhavá, velmi obtížná a je výsledkem spolupráce s mnoha lidmi. Chtěl bych začít tím, že poděkuji všem stínovým zpravodajům z všech politických frakcí, kteří se mnou spolupracovali. Odvedli velký kus práce, byli mi věrni, takže vám děkuji. Eh, bez vaší cené spolupráce bychom eh, tohoto výsledku nedosáhli. Chci také poděkovat veškerému technickému záložnímu personálu, to znamená sekretariátu výboru Agri, Geralde. Děkuji také sekretariátům politických frakcí. A děkuji také Aně Kamilu, generální ředitelce, respektive osobě, která odvádí téměř stejnou práci jako generální ředitel. Dovolte mi zmínit toto. Jednoho dne by měl mít Evropský parlament stejné technické týmy jako Rada a Komise, protože u nás je tato pomocná práce velmi, velmi odlišná, ačkoliv děláme úplně to samé. Takže eh, všechny ty práce v zákulisí jsou velmi důležité a musíme na ně upozorňovat. Eh, teď tedy k obsahu eh, těch jednání. Všichni asi znáte výsledek. Myslím si, že pokud jde o parlament, tak ty závěry, kterých jsme dosáhli, nám umožňují s uspokojením říci, že jsme splnili mandát parlamentu. A to v duchu všech těch nařízení, která já mám na starosti. Splnili jsme mandát ze Štrasburku. Samozřejmě určité ústupky jsme udělat museli, ale stejně tak museli ustupovat komise i rada. Rád bych zdůraznil, že vždy panoval duch kompromisu všech klíčových otázek, to znamená přímé platby, e, status aktivních zemědělců, mladých zemědělců, vnitřní konvergence, redistribuce plateb, e, ta složitá otázka ozelenění, e, které jsme věnovali mnoho, mnoho hodin. U všech těchto témat se nám podařilo nalézti rovnováhu, což znamená, že zemědělci budou moci i nadále provozovat své podniky s přihlédnutím k péči o životní prostředí. Zároveň můžeme také e, říci, že se nestalo to, co si někteří mysleli, že se tedy e, přehlédne ten environmentální aspekt, když se podíváte na závěry, tak to tak zkrátka není. Teď to, co je velmi důležité pro parlament, například to zakázání dvojích plateb, e, ty platby budou ale budou spravedlivější a transparentnější společně jako celá zem, společná zemědělská politika. A také se nám podařilo zdůraznit ten zelený aspekt SZP. Totiž e, téměř jedna třetina celého rozpočtu bude určená na environmentální nebo ekologická opatření. Jako zpravodaj, milí kolegové, musím vyjádřit své uspokojení. Jsem velmi pišný na práci, kterou jsme odvedli a musím ještě jednou zopakovat, že e, ta práce byla možná jen díky asistenci všech stínových zpravodajů, poslanců a všech ostatních. A nakonec e, jedna trošičku negativnější věc. Zatím ta jednání nemůžeme uzavřít. Nemůžeme je uzavřít, protože Eh, panoval pocit, že není mandát na diskutování o finančních aspektech. My zde v parlamentu jsme přesvědčeni, že můžeme diskutovat o všech aspektech SZP, protože jsme rozhodovací orgán ke všem aspektům SZP. Eh, nicméně, eh, vzhledem k tomu, že jsme nemohli rozhodnout o zásadních faktorech, bude to muset ještě dořešit výbor. Chápu, že irské předsednictví, které má pocit, že ten mandát nemá, a Simon konkrétně je v obtížné situaci, protože šéf eh, rezortu zemědělství není šéf Evropy, není šéf rezortu zemědělství v Evropě. Takže jeho pozice není závidění hodná, nicméně musíme s politováním konstatovat, že ten kompromis ještě není uzavřen. Tedy, že některé kapitoly byly zatím vyloučeny. Děkuji. Děkuji, Luisi. A teď má slovo Michel Danten. Děkuji, Paolo. Po velmi dlouhé výměně názorů a spolupráci s radou a komisí jsme také dospěli k dohodě ohledně společné organizace trhu. A já bych v této chvíli rád poděkoval předsednictví a jeho spolupracovníkům, komisaři, jeho kabinetu, generálnímu ředitelství za odvedenou práci a za konstruktivní náladu a prostředí, ve kterém jsme pracovali. Louis poděkoval své generální ředitelce, já bych rád poděkoval mému generálnímu řediteli, protože v takovýchto záležitostech má Evropský parlament málo prostředků. To znamená, že jsme na bedra svých spolupracovníků naložili opravdu spoustu práce a já jim teď musím opravdu upřímně poděkovat. Naše cíle v oblasti jednotné organizace trhu byly následující. Když bylo rozhodnuto, že se na to vynaloží méně peněz, šlo o to, aby ty mechanismy byly čitelnější a aby organizace výrobců dostali více pravomocí, aby se mohli uspořádat, zorganizovat. Myslím si, že po té práci, která byla odvedena, tak cíle, které byly stanoveny v mandátu Evropského parlamentu, byly splněny. Nepřekročili jsme hranice, například právo konkurenční právo, právo volné soutěže, jak zde někteří říkali, ale máme tam eh, určité pravomoci, které teď budou nabídnuty profesionálům a organizacím výrobců, aby mohli příjem výrobců lépe začlenit do výrobního řetězce, do toho potravinového řetězce, který je čím dál více nevyvážený a naklání se směrem k tomu druhému konci potravinového řetězce. My jsme v tomto boji byli relativně jednotní, toto bylo právě jádro našeho boje, myslím si, že to bylo opravdu zásadní. Další opatření byla technického charakteru, i když měly takový symbolický charakter pro ty sektory, které jsou zatím ještě regulovány, například cukr, vinařství. Pokud jde o produkci cukru, tak ten kompromis ten byl opravdu velmi obtížně dosažitelný a nakonec jsme systém kvót prodloužili až do roku 2017 s tím, že jsme do základního aktu jasně dali smluvně ustanovení, které budou platit poté. Pokud jde o vinařství, tak tam jsme změnili režim postupně a zajistili jsme rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou v podstatě až do roku 2030. My jsme rozhodli a teď je na jednotlivých aktérech, aby z toho měli profit. My jsme vytvořili rámec, ten rámec je teď k dispozici zemědělcům, jejich organizátorům, jejich organizacím a různým aktérům, kteří se pohybují na zemědělském trhu. Jsou tam prvky v naší dohodě, které umožní lepší předvídatelnost trhu umožní společné akce k překonání krize. A my jako poslanci a politici jsme vytvořili mechanismy, ale nebudeme je řídit. To bude na jednotlivých eh, účastnících. Já jsem samozřejmě připraven ji je doprovázet a pomoci jim operativně toto vše uvést do praxe. Děkuji, Michely, a teď má slovo Giovanni Lavia. Děkuji, pane předsedo. I já samozřejmě děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří velmi úzce spolupracovali na dosažení dohody a byli k dispozici a byli ochotní, když to bylo nutné, obětovat některé své priority, abychom nakonec dosáhli co nejširší dohody. Při jednání samozřejmě ve spolupráci se sekretariátem a politickými frakcemi a asistenců, kterým tímto děkuji. I já jim samozřejmě musím srdečně poděkovat. Tak při tom jednání jsme se snažili držet mandátu, který jsme dostali od plenárního zasedání a také od horizontálního nařízení. A často jsme se opravdu tvrdě střetli s radou a s komisí. Minulou noc eh, asi o půl třetí jsme měli opravdu velkou vzdálenost k dohodě. Byli jsme velmi vzdáleni dohodě ohledně horizontálního nařízení, ale i komise nakonec byla ochotná k ústupkům, ustoupit ze své pozice a dosáhli jsme nakonec dohody. Pokud o platební agentury, tam jsme měli také konfrontaci. Tyto platební agentury jsou nástrojem, kterým prostřednic, kterým se eh, uplatňuje společná zemědělská politika na poli jednotlivých členských států. My jsme požadovali zjednodušení a chtěli jsme zjednodušit eh, všechny etapy této nové společné zemědělské politiky. Pokud jde o platební agentury, tak nakonec jsme se dohodli, že je třeba tu situaci přiblížit situaci dnešní, protože tato situace už je zavedená funguje dobře a kdyby se nějakým způsobem rozdrobila, kdyby proběhla nějaká hlubší revize platebních agentur, tak to by ještě prodloužilo provádění dohody. V případě existence několika platebních orgánů jsme stanovili podmínky, za kterých národní certifikační orgán musí být schopen sledovat interní procesy v jednotlivých zemích. Bojovali jsme za to, aby v rámci systému poradenství podnikům byly některé povinné zásahy a některé dobrovolné zásahy, ale především jsme chtěli, aby zároveň existoval soukromý systém poradenství a veřejný systém poradenství. A Členské státy by tedy měly mít možnost vybrat si, jakým způsobem tento systém co nejlépe uspořádají. Pokud jde o pravomoci jednotlivých eh, institucí, tak tam jsme měli také konfrontaci, pokud jde o naše pravomoci při provádění nové společné zemědělské politiky. Prostřednictvím aktu přenesené pravomoci je možno parlament zapojit eh, do vydávání tedy nových aktů pro provádění této politiky. To se nám podařilo a já musím poděkovat v tomto radě, protože u mnoha bodů nám umožnila, abychom se skutečně podíleli na implementaci této politiky. Pokud jde o finanční disciplínu, v novém programovém období finanční kázeň se stává důležitým nástrojem provádění této politiky. Budeme mít méně zdrojů, to znamená, že zásahy, které budou snižovat tyto zdroje, nás donutí k tomu, abychom dodržovali finanční disciplínu. Máme článek 25.2 a komise a rada nám tím umožnili, abychom my byli reálnou a konkrétní součástí uplatňování a prosazování disciplíny. Konfrontovali jsme se s radou také u některých témat, které byly důležité pro komisi, možná méně pro radu, například přerušení měsíčních plateb. Tam jsme společně s komisí chtěli vyslat silný a jasný signál ze strany parlamentu, protože je nutná lepší organizace. Protože jinak ne, jinak je třeba tedy spustit přerušení plateb, pozastavit té platby. Kde je to možné, tak eh, musí být použity informatické postupy. Dosáhli jsme toho, čeho parlament chtěl dosáhnout eh, v rámci systému včasného varování. To má být systém, který umožní včasné odhalení eventuálních chyb, eh, nezávažných drobných chyb, kterých se dopustí zemědělci a místo, aby byly aktivovány sankce, tak eh, to bude oznámeno. Budou upozorněni podnikatelé. Dále jsme měli konfrontaci a velký rozdíl v názorech mezi komisí, parlamentem a radou v oblasti greeningu. Já jsem tady také zelený, označen zelenou cedulkou, protože jsem náhradníkem, tak jsme nemohli dosáhnout nějakého meziřešení. A já děkuji komisi, protože nám dala příležitost uh, ve fázi spouštění implementace této politiky dosáhnout toho, aby greening automaticky nespouštěl sankce u základní platby v případě, kdy to zemědělci nebudou uplatňovat. Takže ta dohoda, které jsme dosáhli, počítá s tím, že v prvních dvou letech působnosti nové společné zemědělské politiky, pokud zemědělci nesplní podmínky greeningu, tak přijdou jenom o to opatření greeningu a od začátku třetího roku zde bude sankce ve výši 20 až 25 a potom se ten systém stabilizuje. V tomto bodě jsme měli konfrontaci stejně jako u dalších důležitých témat, transparentnost, eh, implementace směrnice o dusečnanech a dusitanech a další přílohy. Nakonec jsme dospěli k dohodě která, jak doufám, přispěje k tomu, že bude jednodušší implementovat novou společnou zemědělskou politiku při dodržení obecného normativního rámce. Děkuji, děkuji všem třem zpravodajům a nyní má slovo irské předsednictví pan Simon Coveny. Já znovu musím říci, že mu děkuji za skutečně mimořádnou a namáhavou práci, že se jim mu vlastně podržel, podařilo eh, zvládnout na jedné straně 27 představitelů státu, na druhé straně 22 členů vyjednávacího týmu parlamentu. Prosím, Simone. Eh, thank you, Paolo. Děkuji ti, Paulo. Chtěl bych poděkovat všem členům tohoto výboru. Mám velkou radost, že jsem zde mohl být dnes přítomen vlastně poslední den irského nebo mezi těmi posledními dny evropského, irského předsednictví, abychom, mo, abychom mohli dokončit politickou dohodu o reformě společné zemědělské politiky a také, abychom mohli poskytnout určitou jistotu zemědělcům v celé Evropě a také i agropotravinářskému odvětví celé Evropy, protože o to nám šlo. Rada a myslím si, že i Evropský parlament a komise jsme byli zapojeni do toho procesu několik let také se vlastně konaly určité, nebo existovaly zde určité eh, roztržky mezi, nebo rozpory mezi jednotlivými eh, institucemi. Vlastně v minulosti nikdy zde nebyla spolurozhodovací procedura pro toto rozhodování. Nyní zde nebude už pouze 27 členských států, ale 28 členských států a um, Čili je zde celá řada věcí, které jste byly nové a bylo to nové pro všechny. Nicméně my máme odpovědnost a povinnost k tomu, abychom dosáhli výsledku. Podle mého názoru je to vlastně je zemědělství jedním z nejdůležitějších odvětví celé evropské ekonomiky. Ten patří zemědělství, ale také agropotravinářství, potraviny. V současné době potřebuje odvětví stimuly, potřebuje jistotu, potřebuje pracovní místa a zejména potřebuje vidět, kam chceme směřovat. A myslím si, že tady ta práce, kterou jsme odvedli zejména v těch posledních třech dnech, eh, byla poháněna snahou ukázat, že naše instituce, že evropské orgány dokážou spolupracovat a že chceme poskytnout jistotu eh, lidem, které zde zastupujeme. O to nám šlo. Chtěli jsme najít způsob, jak by toto všechno mohlo fungovat i za těch obtížných okolností. Um, vedli jsme dlouhé debaty pozdě v noci, ty debaty byly velice bouřlivé, už o tom hovořil kolega, ale myslím si, že nakonec se podařilo to, že eh, ten způsob, jaký má instituce fungovat na základě Lisabonské smlouvy, eh, se podařil a Ehm, podařilo se nám dokončit tuto dohodu prostřednictvím trialogu. Celkově se konalo 42 třístranných jednání, které se konaly v rámci několika měsíců. Evropský parlament v tom měl velice silnou pozici a velice silný mandát a bojovali za své názory. Já jsem rovněž měl silný mandát v rámci rady a komise také připravila ty, eh, ty základní pozice a myslím si, že se podařilo ty pozice um, projednat tak, jak by to bylo možné. Myslím si, že je to takový poměrně velký úspěch v politice. Ukazuje se, že evropské instituce mohou pracovat pro blaho občanů, i když jsou ta jednání velice spletitá, i když eh, je v sázce obrovské, obrovský počet peněz, je to asi 42% eh, eh, víceletého finančního rámce, minimálně v té první části bude právě na společnou politiku. V mé Ehm, například pro mou zemi, pro Irsko, eh, je to vlastně na těch sedm dalších let asi 12 miliard eur. Myslím si, že všechny eh, členské země mají v současné době potíže se svými rozpočty, se svými financemi, proto je to také velice důležitá dohoda i politicky. Během jednání se také vyskytly určité potíže, týkalo se to přímo víceletého finančního rámce a některé věci zůstaly vlastně v hranatých závorkách. Znamenalo to, že se, že se o nich rozhodne teprve až poté, až bude rozhodnuto o víceletém finančním rámci ale myslím si, že pro všechny zemědělce a pro všechny, kteří zde zastupuje, zastupují agropotravinářství, teď vidí, že máme určité možnosti pro jednotlivé členské země v tom, jak chceme platit eh, zemědělce, jak je chceme podporovat, ale jak chceme také například podporovat inovace, jak chceme pomáhat mladým zemědělstvům, abychom podpořili mladou generaci, která dokáže eh, produkovat potraviny efektivnějším, ekologičtějším a mm, mm, lepším způsobem, než jak tomu bylo v minulosti. Podařilo se nám také dosáhnout eh, rovnováhy v některých klíčových eh, oblastech, jako je například eh, vázaná podpora, což bylo velice obtížné, jak v komisi, tak na radě. Myslím si, že celkově jsme dosáhli rozumného kompromisu, který bude dobrý pro členské země. Dále, co se týče podpory trhů, tak jsme Ehm, vlastně dále pokračujeme na tom, aby agropotravinářství v celé Evropě bylo více motivováno situací na trhu, zároveň se zde musí být dobrá bezpečnostní síť a také se musí být dobré intervence na trhu, pokud to bude považováno za nezbytné. Máme zde mlékárenství, cukrovarnictví, Eh, vinařství. Každá země má jiné priority, jiné systémy podpory, jiné struktury a myslím si, že se nám ale podařilo dosáhnout takové rovnovážné eh, situace nebo takového řešení, s nímž mohou všichni souhlasit. Dále jste um, ti, kteří jste byli um, kteří jste se účastnili těch jednání, společně se mnou, tak víte, že to byly velice obtížná jednání jak pro parlament, tak pro radu a pro komisi. A myslím si, že se nám podařilo i v oblasti společné rybolovné politiky dosáhnout dobrého výsledku. Chtěl bych poděkovat panu Kapulovi Santošovi, panu Čevanovi Laviovi a panu Paolo Kastrovi a dalším eh, za práci, kterou jsme společně odváděli celé dny, týdny a měsíce a také děkuji i všem ostatním, ať to byli koordinátoři, stínoví zpravodajové, Mm, jednotliví poslanci či poslanci jednotlivých politických frakcí, kteří všichni výrazně posílili eh, to, čím Evropský parlament do toho procesu přispěl. Chtěla bych ještě říci, že já jsem rovněž byl bývalý, nebo že jsem rovněž byl poslancem Evropského parlamentu a chci říci, že Evropský parlament také hm, vlastně dosáhl toho, že zanechal výraznou stopu v tomto jednání. Evropský parlament v tom byl rovnocenným partnerem a mm, jsem velice rád, že eh, jsem se toho mohl zúčastnit v té pozici, kdy jsem tedy zastupoval Evropskou radu. Co se týče otázky greeningu nebo ekologizace, myslím si, že to je taková jedna z nejvýraznějších nových eh, změn celé politiky, společné, eh, společné zemědělské politiky. Chtěli jsme, aby to bylo navrženo jednoduchým způsobem, ale zároveň, aby to mělo přímé dopady, přímé kladné dopady na ochranu životního prostředí. Dnes zde máme určité garance, například v, pilíři, v prvním pilíři je to tak, že vlastně všichni zemědělci musí dosáhnout určitých kritérií, aby vlastně získali možnost těch plateb a aby se vyhnuli sankcím v budoucnu. A v pilíři dvě máme ještě možnost, aby členské státy k tomu ještě mohly dodat další podporu. To znamená, že každá členská země může také si stanovit určité priority, ehm, podle toho například, jaké pěstuje plodiny, jaké je tam klima a <clears throat> na základě dalších skutečností. My teď tedy budeme společně hájit eh, řešení, které podle našeho názoru představuje ehm, pokrokovou reformu společné zemědělské politiky. Budeme to <clears throat> Myslím si, že nám to také přinese možnost dalšího růstu a další expanze i v budoucnu, a to v okamžicích, kdy Evropa a i celý svět musí mm, produkovat více potravin, a to udržitelným způsobem. Pak je zde otázka redistribuce prostředků <clears throat> To bylo také velice důležité téma. Chtěli jsme zajistit, aby každá členská země měla možnost eh, přerozdělovat prostředky tak, aby to bylo pozitivní jak pro jednotlivé sektory a zároveň, aby to bylo spravedlivé v otázce toho, komu se dostane podpory, kterou potřebuje. Celkově bych chtěla říci, že se mi poměrně ulevilo, že se nám to podařilo všechno <clears throat> Eh, všechno splnit. Eh, měli jsme vlastně určitý eh, časový plán, který jsme zahájili v lednu. Vím, že nás také velice podrobně sledovala i veřejnost. Sledovali nás v tom, jak ta jednání probíhají. Nakonec bych chtěl ještě poděkovat komisaři Dačionu Čalošovi, který od začátku vedl tento celý postup. Vím, že to pro komisi nebylo jednoduché, protože Eh, někdy se museli chovat trošku jako rozhodčí mezi a eh, jak si usměrňovat eh, Evropskou, Evropský parlament a radu, ale myslím si, že komisař měl jasnou vizi toho, čeho chce dosáhnout v oblasti společné zemědělské politiky a že se mu to podařilo dosáhnout. <clears throat> Já vím, že mám pouze asi poslední příležitost k tomuto tématu promluvit, tak bych chtěl ještě poděkovat svému týmu, svým spolupracovníkům, kteří odvedli během irského předsednictví vynikající práci. Louis řekl jednu velice důležitou věc. Řekl, že jednotliví poslanci eh, možná nemají k dispozici tolik eh, prostředků, tolik podpory. A já si myslím, eh, že to je pravda, protože si pamatuju, že jsem také byl poslancem, seděl jsem ve, stejné, ve stejných hlavicích, v jakých dnech sedíte, ale myslím si, že celkově prostředky, které maj, má Evropský parlament, jsou poměrně výrazné. Um, myslím si, že i irské předsednictví se velice podílelo na tom, aby nás vlastně podporovalo v této akci. Rovněž i rada eh, nás velice podporovala. Chtěl bych ještě nakonec tedy všem poděkovat, všem v Evropskému parlamentu. Poděkuji vám za vaši podporu a za vaši spolupráci. A do, teď doufám, že se nám podaří jak v uvozovkách prodat tu novou společnou zemědělskou politiku, která je podle mého názoru něčím, co může při, přinést Evropě v budoucnosti jistotu v oblasti potravin. Děkuji. Simon. Děkuji, Simone. A teď má slovo komisař, evropský komisař pro zemědělství Dečen Čološ. Děkuji, děkuji, Paulu. Možná už více než tři roky v tomto parlamentu je tomu, co byla zahájena veřejná debata o reformě společné zemědělské politiky. Se vzpomínáte, teď se sem vracíme po třech letech my zde vystupujeme před vámi legitimními zástupci lidí různých národů Evropské unie, abychom schrnuli výsledky procesu, který je reformou otevřenou vůči evropské společnosti. Je to reforma, která měla za cíl dát evropským zemědělcům prostředky, aby mohli plnit svůj úkol, který mají vůči Evropanům. A myslíme si, že tato otevřenost společné zemědělské politiky vůči veřejnosti je ve prospěch zemědělců, Jejich práce je čím dál složitější, očekávání od nich stále roste. Mají čím dál méně zdrojů a mají společnou politiku v Evropě, společnou zemědělskou politiku. Myslím si, že měli opravdu plné právo využít této reformy nástroje, který by je měl podpořit v tom, aby byly výkonnější, konkurenceschopnější, aby lépe reagovaly na očekávání společnosti a aby z tohoto období reformy společné zemědělské politiky bylo také období výměny informací mezi Evropským parlamentem, dalšími institucemi a evropskými zemědělci. Parlament eh, nebyl pouze spolu zákonodárcem, ale právě to byl nejdůležitější úkol, největší zapojení Evropského parlamentu do celého procesu. Reformovaná společná zemědělská politika nese stopy společného ducha a také aktuálnosti evropského momentu. V tom smyslu, že máme Evropu o 27, brzy 28 členských státech, máme společnou zemědělskou politiku, která existuje už 50 let a měli jsme povinnost dát jasný směr těm téměř 400 miliardům miliardám peněz evropských daňových poplatníků pro následujících sedm let, lidé se často kladou otázku, k čemu slouží ty evropské peníze. Toto je velmi jasný příklad, k čemu slouží téměř 40 evropského rozpočtu, takže chtěli jsme dát jasný směr těmto penězům, ale také chtěli jsme to udělat způsobem, který bude odpovídat současné evropské realitě. Myslím, že jsme dosáhli toho, že společná zemědělská politika po reformě bude schopná zohlednit eh, evropskou různorodost, a to nejen pokud jde o různá územní specifika a všechny ty prvky flexibility, které jsme tam začlenili, ale také specifika z hlediska struktury produkce a zaměření produkce, místní specifika, která jsou zahrnuta v těch možnostech, které jsme předložili. Často jsem slyšel, že mi lidé říkají, pane komisaři, ta vaše reforma bude hodně rozmělněná, protože vás všichni žádali o to, abyste tam změnil spoustu věcí. A to já si ale myslím, že je právě důležité. To je silná stránka této reformy, že do toho byl začleněn i parlament a rada, protože tam ta původní orientace, ten původní směr, který tam byl naznačen, byl postupně adaptován, přizpůsoben, aby ty nástroje obsažené ve společné zemědělské politice byly připraveny k tomu, aby byly použity v praxi, v terénu a aby to bylo opravdu velmi zacílené. Takže ta nová společná zemědělská politika je více zaměřena na specifické kategorie zemědělců, kteří potřebují větší podporu, je také spravedlivější, protože je zde transparentnější, jasnější a udržitelnější způsob rozdělení podpory jednotlivým zemědělcům. Máme také společnou zemědělskou politiku, která je více zaměřena na posílení konkurenceschopnosti zemědělců. Abych velmi rychle schrnul to, čeho jsme dosáhli po tom legislativním návrhu komise a po téměř 50 trialozích eh, 53 straných jednáních mezi parlamentem, komisí a radou v uplynulých měsících. Pokud jde o přímé platby, tak eh, tam máme v podstatě interní soulad mezi členskými státy, který zajistil flexibilitu a dává členským státům a regionům svobodu, aby ta spravedlivější distribuce peněz a podpor byla schopna zohlednit nejen územní specifika, ale také specifika různých eh, zemědělských produkcí, protože zde máme také minimální práh, eh, jehož úroveň poroste v příštích letech, eh, ale tam se také navrhuje omezení plate pro ty, kteří teď mají vysoké platby a Dáváme také pozor na to, aby to omezení plateb neohrozilo jejich eh, přežití. Ale je zde také možnost regionalizovat eh, tyto platby, aby zde byly homogénní zóny na základě agronomických, regionálních či správních kritérií. Je to tedy proces eh, konvergence přímých plateb, který může být přizpůsoben realitě přímo v terénu a myslím si, že spousta členských států to skutečně uvítá. Bereme také v úvahu specifičnost nových členských států. Po určité přechodné období si členské státy, tyto nové členské státy, mohou zachovat eh, tu platbu na plochu, která jim byla navržena, když vstoupili do Evropské unie. A je zde také možnost doplnit tyto platby z národního rozpočtu protože ještě nedosáhly evropského průměru, i když ty platby budou v nasledujících letech navýšeny a přiblíží se evropskému průměru. Máme také definici aktivního zemědělce s negativním seznamem vyloučení určitých kategorií příjemců, kteří nejsou jasně považováni za aktivní zemědělce. Je to tedy definice, která je uznána na evropské úrovni, ale dává také členským státům možnost začlenit na tento seznam další věci, aby se zohlednila jejich eh, specifika při definici tohoto aktivního zemědělce. A jsem taky velmi hrdý, že máme specifický nástroj pro mladé zemědělce v prvním pilíři SZP, tedy v přímých platbách. Máme tedy nejen nástroj pro rozvoj venkova, který podporuje mladé zemědělce při usazování, díky investičním skupinám, ale je tam také přímá podpora v průběhu prvních pěti let po zahájení činnosti. A já děkuji Evropskému parlamentu, který okamžitě reagoval na tento návrh, který vzešel od komise a děkuji také moudrosti Rady ministrů, která nakonec přijala tuto myšlenku. Vím, že Simon, i když musel vždycky reprezentovat hledisko Rady a dělal to velmi dobře, tak to byl někdo osobně velmi přesvědčen o nutnosti této podpory mladých, takže nakonec jsme dosáhli evropské cesty podpory mladých. Pro specifické situace jsme také zachovali platby vázané na produkci, abychom mohli orientovat určitá odvětví v určitých regionech. To jsou křehké produkce, které jsou důležité pro určité regiony z hlediska územní rovnováhy. Máme také ozelenění přímých plateb, to znamená 30 přímých plateb, které představují největší část společné zemědělské politiky, jsou teď orientovány na trvale udržitelné postupy a ekologické postupy. V tom posledním roce a půl a především v posledních měsících se nám podařilo nalézt model ozelenění, který nepoškozuje ty, kteří už toho hodně dělají pro životní prostředí v rámci zemědělské výroby. Ti, kteří našli inteligentní způsob, jak to zapojit do rozvoje zemědělské produkce a kvality s ohledem na trvalou udržitelnost, ale povzbuzuje to všechny zemědělce, kteří jsou tedy zemědělsky aktivní, aby používali tyto udržitelné postupy. Hodně jsme se také zaměřovali na drobné zemědělce, chtěli jsme jim dát nástroje a prostředky k tomu, aby se mohli orientovat na trhu a reagovali na očekávání spotřebitelů, daňových poplatníků. Máme zjednodušené schéma, zjednodušený režim, který se určitě prosadí v celé řadě členských států. Je to podpora drobných zemědělců v rámci prvního pilíře s celou řadou dalších opatření v rámci rozvoje venkova, kde se také usiluje o rozvoj této místní produkce. V nařízení o řízení trhu, myslím, jsme dosáhli toho, že Společná zemědělská politika je neustále orientována na trh, omezuje se zde role eh, veřejné státní zprávy, protože jejich eh, byrokratické zásahy do řízení trhu jsou často kontraproduktivní. Posílili jsme roli profesních organizací výrobců ve správě trhu. Prakticky všechna odvětví jsou zde vzata v úvahu a nakonec eh, díky také podpoře Evropského parlamentu a některých pozměňovacích eh, návrhů a také díky podpoře Rady se nám podařilo posílit mechanismy pro řízení krizí, které velmi často poškozují zisky a příjmy zemědělců, i když ekonomicky řídí své podniky dobře, tak velmi často dochází právě k takovýmto krizím a teď my nabízíme nástroje pro řízení těchto krizí a posilujeme schopnost zemědělců tyto krize překonat. Dáváme také prostředky veřejným orgánům k tomu, aby mohli ne tedy zasahovat do života zemědělců, ale aby mohli pomoci ve chvílích krize. Díky specifickým nástrojům jsme uh, posílili také mléčný sektor, dokončili jsme ten mléčný balíček, o kterém bylo rozhodnuto před nějakou dobou. Také jsme dospěli k reformě cukerného odvětví a dali jsme výrobcům cukru možnost využít tržních příležitostí, které se objevují na trhu. Ukončení cukerných kvót je naplánováno v poměrně rozumné lhůtě. Máme také nový nástroj pro vinařství který má zaručit, že ta regulace plochy, na které je pěstována vina réva, bude na jedné straně chránit kvalitu evropských vín a jejich návaznost na území a přitom nebude omezovat vinaře v tom, aby využívali možností trhu. Pokud jde o rozvoj venkova, tak tam máme velmi jasné priority, které se týkají tedy nejen rozvoje kvality, rozmanitnosti a tak dále, ale posiluje se zde také role inovace a výzkumu a pozbuzuje to zemědělce, aby se lépe zorganizovali a aby se podíleli na rozvoji místní ekonomiky. A potom s tím horizontálním nařízením jsme také díky Evropského parlamentu a pozměňovacím návrhům z Evropského parlamentu jsme dospěli k tomu, že ta společná zemědělská politika bude lépe zpravována, protože peníze daňových poplatníků se nejen budou orientovat na jasně definované priority, ale také budeme dohlížet na správné vynakládání těchto peněz a máme také posílené nástroje v této oblasti a také nástroje pro společnou zemědělskou politiku, která bude transparentnější a jednodušší pro zemědělce i pro veřejné orgány. Takže teď se blížíme konci celého procesu a já bych rád poděkoval zpravodajům, stínovým zpravodajům, Paolovi, který velmi dobře řídil toto první zapojení Evropského parlamentu do spolurozhodování o společné zemědělské politice. Děkuji Luisi Manuelovi, který byl zpravodajem pro dvě nejdůležitější nařízení této reformy. A já vím, že prožil spoustu dlouhých eh, nucí, a dní, kdy musel reagovat na očekávání svých kolegů, europoslanců, začlenit jejich požadavky. Děkuji také Michelovi. Především za to, jak se velmi dynamicky a konstruktivně zapojil do jednání o velmi složitém nařízení, kde byla opravdu různá, různorodá očekávání ze strany zúčastněných eh, aktérů. Děkuji také Giovannimu, protože horizontální nařízení to je často velmi těžko stravitelné a přitom to přináší velmi jasný příspěvek k transparentnějšímu a jasnějšímu řízení společné zemědělské politiky. Děkuji také Simonovi. Za irského předsednictví se nám, doufám, podařilo dospět k závěru této reformy a už nebudu zde dále hovořit. Simon to je mladý politik, kterého bych viděl mnohem častěji, kterého bych rád viděl mnohem častěji všude v Evropě, takže bylo to pro mě potěšením, že jsem s ním mohl pracovat a byla to opravdu také, bylo to také štěstí pro společnou zemědělskou politiku i pro mě, že jsme v této závěrečné fázi měli v čele Evropské rady právě irské předsednictví a Simona. Dovolte také, abych poděkoval zde před vámi svým spolupracovníkům z Generálního ředitelství pro zemědělství a svému kabinetu, který mě doprovázel v průběhu celého tohoto procesu, který byl zahájen v roce 2010 a který teď spěje ke konci. Ale samozřejmě pro nás ta práce nekončí v této chvíli, protože pokud nám dáte mandát pro dokončení této reformy, tak my zahájíme přípravy pro implementaci této reformy. To znamená, že budeme i nadále v kontaktu, protože ta implementace by měla také odpovídat eh, vašim očekáváním a chceme, aby ta společná zemědělská politika byla velmi praktická a přizpůsobená vašim očekáváním. Děkuji. Děkuji. Děkuji také Dačanovi a teď mají slovo koordinátoři jednotlivých frakcí. Samozřejmě očekávám politická hodnocení, jak jsem říkal na začátku. Nebudeme zde hlasovat, ale budeme očekávat eh, politické hodnocení, hlasovat se bude až poté, co bude schválen víceletý finanční rámec, eh, finanční výhledy, až budeme mít eh, k dispozici legislativní texty. Ale tato chvíle je důležitá, takže začneme Albertem Desem. Potom zase bude mít slovo Luis Capula Santos za skupinu SD a potom všechny ostatní frakce. Albert Des, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, Paolo, pane ministře, pane komisaři, vážení páni zpravodaji, eh, drazí kolegové a kolegyně, dámy a pánové. V tomto týdnu jsme po dlouholetých jednáních, mnoha slyšeních, rozhovorech, diskusích a po více než 8 tisíci pozměňovacích návrzích zde v parlamentu hotovi s novým směrem společné zemědělské politiky EU. Eh, za EPP frakci parlamentu bych chtěl poděkovat všem zúčastněným. Díky spravodajům, stínovým spravodajům, předsedům eh, výboru, vám Simone, vám pane komisaři a všem spolupracovníkům a spolupracovnicím, kteří se na tomto balíčku podíleli. Výsledek nám přichází jistotu plánování pro miliony zemědělců a jejich rodiny v Evropské unii na období 2014 až 2020. Tento výsledek však také vede k tomu, že budeme mít v Evropě ještě udržitelnější zemědělství. A to už jsme byli eh, nejudržitelnější na světě. To musíme jasně říti, říci. Eh, máme eh, zajištěnou dodávku zdravých potravin pro lidi v celé EU. Tento výsledek je kompromisem. Kompromisy jsou takové, jaké jsou. Jsou združením různých pozic. Eh, pakliže zohledníme tu rozmanitost zemědělství eh, v 27 členských státech, uvidíme, jak složité je najít společné stanovisko. Kompromisy zároveň znamenají, že nikdo nemá na 100% splněny své ideály. To znamená, eh, že za vedení irského předsednictví a díky našim eh, zpravodajům a díky předsedům výboru a díky komisi zde máme výsledek, který podle mého názoru je přijatelný pro všechny. Eh, my jsme měli právě zasedání s pracovní skupinou pro zemědělství v EPP, kde jsme hodnotili tento balíček a řekli jsme si, že sečteno a potrženo jsou pro nás tyto kompromisy přijatelné. U nás doma máme jedno takové eh, přísloví, které se vždycky používá po eh, obdobím se špatným počasím, mohlo být ještě hůře. A myslím si, že eh, zemědělci s tímto novým řešením v Evropě jsou na tom poměrně dobře. Dovolte mi říci ještě jednu věc. Pane komisaři, mám pocit, že ještě ani jednou v dějinách Evropské unie nebylo nikdy více než 8 tisíc pozměňovacích návrhů k nějakému legislativnímu balíčku. A já si myslím, že je velmi pozitivní, že Evropský parlament se prostřednictvím svých členů tak aktivně na tomto jednání účastnil, protože tím plníme závazky Lisabonské smlouvy, které bereme velmi vážně, která nás zavazuje k takovéto spolupráci. A teď jde o to, abychom při implementaci tohoto balíčku dbali na to, abychom abychom udrželi byrokracii na úzdě. Já mám v této oblasti určité obavy, ale je to nutné, aby byla i akceptance této zemědělské reformy které nako, eh, u zemědělců, které nakonec zasáhne, byla na vysoké úrovni. Takže musíme dbát toho, aby se nám byrokracie nevymkla z rukou a byla co nejmenší. Zemědělství v Evropě je oblastí pro budoucnost. Je to pozitivní faktor. Na tomto místě bych rád řekl, protože je zde zastoupena i široká veřejnost, že e, toto je oblast téměř 40% v rozpočtu EU. A proč? E, já vždycky říkám, že když se podíváme na všechny ostatní oblasti v Evropě, kdyby byly stejně řízené z Bruselu e, jako zemědělství, tak by na nás zbylo jenom 1%. A to si musíme uvědomit. Jde o to, že v zemědělství e, musíme posílit eh, všechny ty miliony eh, farmářů a zejména mladé zemědělce musíme podpořit. Musíme jim dát perspektivu do budoucna. A já si myslím, že zejména v tom druhém pilíři jsou tyto perspektivy zajištěny. Eh, vycházím z toho, podle toho, jak jsem hovořil s kolegy z EPP, že naše frakce tento reformní proces bude podporovat, a to jak prakticky, tak politicky, a že se na tomto procesu budeme konstruktivně podílet a angažovat se v něm. V parlamentu máme díky Lisabonské smlouvě možnost se v tomto procesu aktivně angažovat a hodláme to také činit. Dovolte mi ještě jednu e, osobní poznámku. Já jsem v Evropské unii eh, v politice začínal zhruba na začátku společné zemědělské politiky a 40 letý doprovází, nebo respektive ona doprovází mě. Eh, chtěl bych říci, že pakliže se budeme o starat o to, aby společná zemědělská politika byla akceptována zemědělci, tak i samotná tato politika bude eh, vnímána jako velmi důležitá svorka, jako velmi důležitý svorník evropské jednoty. A je to právě sjednocení Evropy, o které nám musí jít. Bez této reformy by totiž nemohlo pokračovat. A proto si myslím, že je tento balíček tak důležitý. Děkuji ještě jednou všem, kteří na něm spolupracovali a doufám, že i, země, že i pro zemědělství v Evropě bude výsledek přijatelný. Děkuji. Grazie, Alberte. Děkuji, Alberte. A teď má slovo Luis Capula Santos, ne jako zpravodaj, ale jako koordinátor socialistů a demokratů. Eh, Děkuji za slovo. Chtěl bych říci, že od eh, toho dne, kdy jsme v Lucemburku měli schůzku se sociálními demokraty a kde jsme hovořili o těchto kompromisech jsme také ještě měli další speciální schůzky nebo schůzky odborníků na zemědělství a celkově zde tedy eh, existuje široká podpora těchto eh, výsledků jednání. Ehm, samozřejmě, že ještě to není formální ehm, schválení, protože to teprve přijde, ale chci říci, že během těch schůzek, kterých jsem se zúčastnil v minulých letech, eh, tak z těch schůzek jsem měl pozitivní dojem a doufám, že i sociální demokraté se k tomu budou stavět pozitivně. Děkuji. Nyní pan George Lyon, koordinátor za liberály. Děkuji za slovo, Paolo. Chtěl bych poděkovat všem kolegům. Vzpomeňme jsme, vzpomeňme si na rok 2010, kdy jsme v našem výboru vůbec začali eh, poprvé hovořit o reformě společné zemědělské politiky. Mám pocit, eh, že už je to strašně dávno. A první zpráva, kterou jsme schválili, a mm, vlastně tehdy jsem měl tu čest být zpravodajem, tehdy jsme přemýšleli nad otázkou, jak vyřešit otázku, která se týká zvyšování eh, počtu obyvatel, jak je vlastně všechny nakrmit, jak můžeme <clears throat> připravit takové evropské zemědělství, které bude mít větší produkci a zároveň bude spotřebovávat méně zdrojů. To byla vlastně ta klíčová otázka, které jsme se věnovali v celém tom procesu přípravy reformy. Otázkou je teď, zda se nám podařilo odpovědět na tuto otázku, zda opravdu udržitelnost je v jádru celé této reformy SZP, zda se nám podařilo stanovit podmínky pro udržitelnější zemědělství, aby tedy producenti mohli produkovat více potravin a zároveň nespotřebovali tolik zdrojů. Já se domnívám, že se nám to podařilo. Někteří určitě budou eh, kritizovat určité věci, eh, že tedy ještě bylo možné využívat lépe, lepší zdroje, um, ale myslím si, že je důležité, abychom zde zajistili udržitelnou produkci a že tato potřeba se teď stala jádrem celé společné zemědělské politiky. Máme zde také speciální eh, prvky ekologizace, soustředíme se na podporu mladých zemědělců, také se soustředíme na znevýhodněné oblasti. To jsou všechno věci, které by měly také podpořit i veřejné blaho budoucnu. Asi já jsem velice rád, že celkový rámec Mm, nebo jsem velice spokojen s celkovým rámecem a zejména s, pilířem, či, s tím prvním pilířem. Um, proběhla zde celá řada třístranných jednání. Simon hovořil o tom, že jich snad bylo 42 a komisař eh, říkal, že jich bylo téměř 50, takže do, můžeme tedy jaksi kompromisně říci, že jich bylo asi 46. A myslím si, že v těch posledních dvou měsících jsme ukázali, že postup z spolurozhodování opravdu funguje, že přináší výsledky, že přináší větší jistotu pro zemědělce. A protože zemědělci k nám vzhlíželi a říkali, kdy při, kdy nám předložíte balíček eh, té legislativy, kdy nám řeknete, jak to bude v budoucnu a jak, jaký bude ten systém podpory v budoucnu. Já se domnívám, že teď už jim na to můžeme odpovědět. Přinesli jsme odpovědi a usilujeme o to, aby budoucnost eh, zemědělské produkce v Evropě byla udržitelná. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se eh, zapojili do celého procesu s velikou profesionalitou. Chtěl bych poděkovat zvláště zástupcům komise a také irskému předsednictví, kteří na tom se zaujetím pracovali. Já jsem byl zpravo, nebo myslím, že zpravodajové a stínoví zpravodajové si eh, vždy uvědomovali, že rada vždycky měla za sebou asi 20 poradců, kteří jim mohli radit, zatímco my jsme tam měli pouze hr, hrstku Ehm, odborníků, takže si myslím, že možná do budoucna bychom se i v tomto smyslu mohli jaksi profesionalizovat a eh, zlepšit podmínky k tomu, abychom pracovali takovým způsobem, jaký se od nás očekává. Eh, mám možná jedinou kritickou výhradu, ta se týká těch vyjednavacích kol, která se týkala víceletého finančního rámce. Byla tam um, rezerva pro krizi, dále tam byla otázka um, zastropování a myslím si, že politování hodné, že rada se vlastně nechtěla věnovat některým věcem, které vlastně spadaly pod to spolurozhodování. Myslím si, že to je skutečně politování hodné a je zde i určité riziko do budoucna, protože mám pocit, že rada se jaksi snažila trošku e, zpátky si stáhnout pravomoci, které my jsme získali v rámci e, spolurozhodování. Chtěl bych, my, myslím si, že to tedy vlastně byla taková rána z postupu spolurozhodování a i určitá, um, určitý útok na Lisabonskou uh, smlouvu. Ale to byla taková jediná kritická výhrada, kterou jsem chtěl říci. Chtěl bych také tedy všem um, pogratulovat Chtěl bych také poděkovat i všem pracovníkům, jak mým přímým pracovníkům, tak i pracovníkům ostatních eh, institucí eh, za eh, profesionalitu, s jakou odvedli svou práci. Děkuji, Čorči. A nyní má slovo Jim Nicholson. Martin? Avete lo stesso peso, chi vuole? Ma... Jim nebo Martin, kdo chcete? Martin Häusling za zelené. Já, ještě. Děkuji vám. Začnu tím, že poděkuji všem kolegům, se kterými jsme dlouze spolupracovali, zejména na kompromisech v parlamentu, ale i v těch jednáních. Děkuji eh, panu komisaři, panu ministrovi, kteří při posledních eh, jednáních v pondělí ukázali skutečně ducha spolupráce. Eh, já jsem, myslím, já jsem přesvědčen, že v Lucemburku se skutečně jednalo z oka do oka a o tom přesně Lisabonská smlouva o takovéto spolupráci. Eh, jménem eh, naší frakce hodnotím eh, tato jednání jako zatím neuzavřená, ale myslím si, že výsledek bude ve skrze pozitivní. Je to obrovská příležitost a například to ozelenění musíme využít. Pro veřejnost bude samozřejmě zásadní eh, prosazení ozelenění skutečně jako ozelenění nejenom zeleného nátěru to, to, toho, co již máme. A to bude velmi zásadní pro ostatní oblasti zemědělské politiky. Je to bod, eh, u kterého musíme říkat eh, tedy to, co jsme jasně pojmenovali, tedy ty 30% platby pro um, environmentální aspekty v prvním pilíři. Musíme to trošičku diferenciovat, že ano? Máme určité ekologické plochy, Eh, pokud nakonec skončíme u 7%, tak to bude asi ideální. Samozřejmě také můžeme hovořit o diverzifikaci eh, pěstovaných plodin. Eh, uvidíme, jaký to bude mít výsledek. Já si myslím, že nebude dostačující. U zelených ploch jsme zdůrazňovali hlavně to, že potřebujeme zejména eh, Eh, trvalé pastviny bohaté na eh, plodiny navazující uhlík, to je důležité zejména z hlediska ochrany klimatu. To může mít pozitivní dopady, musí to být zača- může to být začátek změny paradigmatu, ale jde o aktuální výkonnost eh, těch opatření. To je ten hlavní titul této reformy. Takže to, co máme, může být pouze začátek, ale nesmíme tam skončit. Musí se to posouvat ještě dál. Musíme vysílat ještě silnější signály k ekologizaci zemědělské politiky. Podle našeho názoru nemáme, myslím, příliš e, přesvědčivý výsledek, pokud jde o nové přerozdělení prostředků. Pokud jde o tu interní externí konvergenci, to, co máme, nestačí. Nemůže to tak být, že na konci příštího období podpory se zase budou používat historická čísla na um, přidělování podpory. To nesmí pokračovat. Konec konců ani v radě to téměř nebylo proveditelné, takže musíme zjistit, zda je to vůbec ještě udržitelné. Pokud jde o externí konvergenci, členské státy musí pochopit, že už jsme o krok dál a že se na konci zkrátka musíme vzdálit od toho stanoviska oblíbených médií a posunout se ke společnému evropskému řešení. Pokud jde o združené platby, eh, my říkáme 2% na združené platby eh, pro eh, různé, pro různé bílkovinové strategie Evropské unie a tak dále a e, vzdálení se od většího množství importu soji a tak dále a tak podobně, ale o tom bychom mohli diskutovat velmi dlouho. Nestačí ani ta závazná podmínka, že je potřeba více podporovat menší zemědělce. Tím jsme tak trochu nechali odpovědnost na členských státech. E, v, pod, v podstatě malým zemědělcům dáváme daleko více než velkým podnikům. Je to tedy samozřejmě příležitost pro členské státy. Ty to musí využít, pak teprve to začne fungovat. Ale nemůže to být tak, že e, my jako parlament, kteří jsme hlasovali pro zastropení, o tom nebudeme moci hovořit, protože rada řekne, že proto nemá mandát i to zastropení v té míře, jak je teď schváleno, je vlastně jenom opět první krok, ale je to pro nás důležité jakožto extrémní možná pozice a pokud ji začneme rozmělňovat, nebude nakonec vůbec efektivní. Nicméně přesto si myslím, že může přispět k lepšímu rozdělení eh, finanční podpory na zemědělství. Eh, v druhém pilíři jsme, myslím, dosáhli mnohého. A proto naše frakce může výsledky těchto jednání podpořit. Například tedy 30% eh, návaznost finančních prostředků v druhém pilíři, to je pro Evropu velmi důležité. Vidíme, že i v druhém pilíři zdůrazňujeme hlavně agroenvironmentální opatření. Eh, s čím jsme nespokojeni? O tom budeme muset jednat ještě dlouho. Dlouhodobě nejsme spokojeni s rozdělením prostředků mezi prvním a druhý, druhým pilířem. Myslíme si, že eh, bychom měli mít více peněz v druhém pilíři, zejména v naší zemi. Eh, stávající rozdělení nás příliš netěší a eh, vzhledem a, a to opatření, že se o těchto prostředcích může diskutovat ještě na regionální úrovni, je pro nás naprosto nepřijatelné, protože i teprve před třemi týdny jsme my zde rozhodli, jak ty prostředky budou rozděleny. Eh, pokud jde o nařízení rady, to je něco, co naše frakce vnímá velmi kriticky. Ehm, přáli bychom si tady daleko více. Pokud jde o vinařský sektor, ten můžeme ještě akceptovat, ale v tom mléčném sektoru tam jsme skutečně nespokojeni s tím, že se nám nepodařilo stanovit ustanovení eh, v tomto nařízení, které by sledovalo nařízení pro, mléč, pro, pro mléčný sektor. Je potřeba, abychom také ještě zapracovali na krizovém mechanismu. Doufám, že komise dodrží slovo, že v září bude ještě konference na toto téma a které, e, která konference nám sta, um, udělí možnost, jak si vyvinout si další témata pro další diskusy v těchto oblastech. Zatím jsou to věci, které se nedostaly na pořad jednání, ale ani pro nás tato věc neskončila. E, ještě dovolte slovo ke zprávě pana Laví. My jako zelení bereme jako úspěch, že objem ozeleňování a ty základní platby jsou spojeny. Ozeleňování není dobrovolné, to je velmi důležité, jinak by nebylo důvěryhodné. A můžeme si tady, myslím, říci, že i toto akceptujeme. Ne tedy tu celou zprávu, tento jeden bod. E, ostatní frakce už to říkali, my to říkáme také. Samozřejmě je to všechno za předpokladu dohody na střednědobém finančním rámci. Pokud tuto dohodu nebudeme mít, tak mnoho těch kompromisů, které jsme si odsouhlasili, nejsou, abych to tak řekl, jemně zajištěni, zajištěny a e, v podstatě musí být e, součástí mandátu parlamentu pro víceletý finanční rámec, e, že nám nesmí nic zůstat v těch závorkách. Musíme to všechno přesně dohodnout. Tolik tedy z naší strany. Eh, Jsem přesvědčen, že až do hlasování v parlamentu budeme mít mnoho příležitostí zajít ještě do jednotlivostí těchto kompromisů. Děkuji vám. Grazie, Martin. E ora la... Děkuji, Martine. A teď má slovo Jim Nicholson, prosím. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že toto byla asi nejdelší, nejdéle se tahnoucí jednání, které jsme vůbec eh, byli kdy svědky. Začaly v roce 2010 a um, myslím si, že v Evropě eh, si všichni zemědělci ptají, eh, co se vlastně vyřešilo, k, k čemu to vlastně povede. To se určitě všichni evropští zemědělci ptají. Co se týče mé politické skupiny, tak chci říci, že my jsme se nebyli schopni na tom eh, shodnout s těmi politickými skupinami, měli jsme vlastní postoje a názory. Uh, ale mohu tedy říci, že co se týče eh, nařízení o rozvoji venkova a horizontální nařízení, to bychom mohli podpořit. Horizontální nařízení, tam ještě je celá řada věcí, eh, kde se musíme dohodnout, je tam ještě hodně věcí, které musíme diskutovat a myslím si, že proti tomu nařízení o jednotném eh, organizaci trhu tam budeme proti, až se to dostane na plenárku, ale myslím si, že zpravodaj zná velice dobře naše stanoviska již od začátku. Myslím si, že v tomto procesu se podařilo během celé té dlouhé doby, kterou jsme spolu strávili, je to, že i když tady byla celá řada různých rozepří, tak jsme se naučili respektovat stanoviska druhých, i když jsme s nimi třeba nesouhlasili. A byli jsme schopni eh, brát v úvahu stanoviska ostatních v tom, pro, v tom procesu vyjednávání. Pro mě to bylo poměrně takové výjimečné a myslím si, že mm, já bych k tomu ještě chtěl říct eh, takovou osobní poznámku. Chtěl bych eh, konkrétně poděkovat radě, chtěl bych speciálně poděkovat radě Simonu a eh, chtěl bych vám poděkovat za vaši podporu a za způsob, jakým jste vedli ta jednání. Chtěl bych také vzdát čest všem vyjednavačům za radu, protože, a za, za zaujetí, s kterým um, jednali, oni byli vždy velice stvořilí, velice ochotní. Uh, a myslím si, že já je tedy musím pochválit. A pokud ta pochvala vlastně pochází e, ode mě nebo od naší strany, tak je to ještě speciální bonus. Chtěl bych také ještě říci, že se těším, nebo že, že bych také chtěl poděkovat i svým vlastním nebo našim pracovníkům. Chci připomenout, že jsme vlastně nejmenší politickou skupinou, takže jsme už byli téměř na pokraji svých sil, abychom e, vlastně pokryli všechna ty schůze, zejména co se týče Lucemburku. Nicméně se nám to podařilo. Ehm, naštěstí jsme tedy nemuseli brát v úvahu směrnice o pracovní době, takže se nám podařilo všechno státně dokončit, celý ten postup. Pak se ještě ptám sám eh, sebe nebo sám za sebe, zlepší to život zemědělců v Evropě, ale jediná odpověď, k které docházím, je, že nikoli. Myslím si, že to, co jsme se snažili, nebo otázka je, zda se podařilo snížit byrokracii, myslím si, že ne. Bude jednodušší pro zemědělce eh, reagovat eh, nebo eh, mm, zajistit zabezpečení potravin? Myslím si, že také ne. Jedná se o zlepšení proti současnosti? Rovněž ne. A myslím si, že zemědělci budou celou řadu věcí spochybňovat a budou se ptát, co jsme tady vlastně celé ty roky dělali. Ale teď tedy stojíme v té pozici, kde jsme a myslím si, že je zde zapotřebí mnohem větší podpora ze strany trhu eh, pro zemědělce, aby ne, nemuseli být v budoucnosti závislí na společné zemědělské politice. Je důležité, aby zemědělci eh, získali tu podporu nebo aby mm, spíše využívali trhy. Já sám um, pocházím ze Severního Irska, můj přízvuk mě vždycky prozradí a chci říci, že zde eh, probíhala velká debata s komisařkou Fišlovou. Hovořil jsem o všech problémech, které máme. Hovořil jsem eh, také s, s tím stávajícím komisařem o těch problémech. On mě ujistil, že bude eh, i nadále se mnou spolupracovat, abychom řešili konkrétní problémy, eh, které jsou v mé oblasti a že ta, za to bych také chtěl vyjádřit poděkování a velice se těším na spolupráci s komisařem a s tím, jak se nám podaří vyřešit ty problémy. Ještě mi dovolte několik takových osobních poznámek. Eh, nesouvisí to s tím, že jsem koordinátorem mé politické skupiny, ale chci říci, že asi před 24 eh, čtyřmi lety jsem se vlastně stal poslancem, takže já jsem nejdéle sloužícím nebo nejdéle mm, působícím poslancem, jsem zde co mnohem déle než celá řada kolegů. Eh, také jsem zažil McSherryho reformu, komisařku, komisaře Fischera i komisařku Fischel-Bellovou. Všechno jsem to zažil a Teď jste, eh, jsme v jiné pozici, ptám se, zda jsme v lepší pozici, myslím si, že ano, protože jsme urazili dlouhou cestou a nesmíme nikdy zapomenout na to, eh, že zde byly problémy v společné zemědělské politice a že jsme se vlastně eh, dostali do lepší situace. V minulosti jsem občas zažil situace, kdy Evropský parlament eh, jak si postával stranou a vlastně nemohl k tomu nic říci. A proto eh, tento stávající postup vítám jako velký krok ku předu. Podle mého názoru je to poprvé, kdy jsme zde my, členové tohoto parlamentního výboru, také jsme k tomu mohli co říci, mohli jsme to ovlivňovat, mohli jsme přispívat k celému procesu a mohli jsme tedy ovlivnit to, jak bude eh, Evropa vypadat v dalších eh, sedmi nebo deseti letech, nebo jak to nakonec eh, dopadne. A myslím si, že <clears throat> je zde celá řada lidí, kteří nebyli celá spokojeni s tím celým postupem, očekávali od toho více ale já si myslím, že nakonec to tedy tato reforma dopadla mnohem lépe než eh, kdykoliv v minulosti, protože tentokrát jsem se k tomu mohl vyjádřit. Možná jsem nedosáhl všeho, čeho jsem chtěl, ale minimálně jsem k tomu měl, eh, mohl mluvit a mohl jsem také prostřednictvím tohoto výboru pro zemědělství um, vyslat um, signál. A myslím si, že to je také věc, z níž se můžeme poučit a až bude probíhat další reforma společné zemědělské politiky, tak si všichni budou připomínat, že toto jednání bylo velkým průlom pro Evropský parlament a pro tento výbor Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, Jimmy. Nevidím zde koordinátora frakce EFD a GNU, takže bych poprosil Juana Carlose, aby přednesl hodnocení ze strany své frakce. Děkuji, děkuji kolegům za práci, kterou odvedli až dosud. Byly to dlouhé měsíce jednání, žádostí a kompromisu. Myslím si, že ten výsledek je viditelný. Výsledek celé té práce celé té skupiny, která se účastnila. V těch posledních fázích jednání jsem si říkal, zda ta etapa v tom Lucemburku bude pouze formalitou, anebo zda to tedy bude skutečná změna v životě našich eh, zemědělců. Musím trochu z hořkostí říci, že ani jedno, ani druhé. Pokud je o greening, je to tak komplikované, že to zabrání našim zemědělcům pracovat v klidu. Ozelenění je určitě žádoucí, nicméně musí být uplatňováno velmi přirozeně. Další otázka kterou mám, se týká seznamu produkcí, které můžou dostávat eh, združené nebo tedy vázané, vázané platby. My jsme minulý měsíc hlasovali pro vypuštění, zrušení tohoto seznamu. Možná členské státy v uplynulých letech udělali spoustu chyb, ale nesmíme zapomínat, že každý stát má své znaky, své charakteristické rysy a ty se nemění nejsou stejné ve všech členských státech, takže výběr těch produkcí měl být ponechán na členských státech. Takže toto i greening, to zaplatí pouze jedna část našich eh, zemědělců. Je pravda, že nemůžeme říkat, že bychom nedo, nedosáhli dohody kvůli nějakému článku smlouvy, ale je také pravda, že musíme pracovat i nadále na tom, abychom udělali společnou zemědělskou politiku, která bude blíže našim zemědělcům a nesmíme zapomínat na jejich jednotu v rozmanitosti. Toto je poslední krok, další krok k růstu. A jak říkal kolega Nicholson, doufejme, že se to zlepší v příští smlouvě nebo v příštích smlouvách. Děkuji, děkuji Giancarlo. A teď jménem komunistů Pan Rubix má slovo a tím jsme završili všechny frakce. Děkuji vám, pane předsedo. Budu stručný. E, vlastně z většiny souhlasím s tím, co říkali kolegové. Hodně se diskutovalo, snažíme se dělat, co je v našich silách a tam, kde naše síly končí, tak tam už zkrátka nemůžeme zajít. Eh, máme kompromisy. S některými jsme spokojeni, s jinými nikoli. Eh, zdá se, jako bychom vlastně slavili jakési vítězství. Všichni tady používají velká slova, ale to, čeho se skutečně dosáhlo, to budou hodnotit zemědělci a oni možná tak nadšení nebudou, jako jsme my zde dnes. Nicméně nalezení kompromisu vlastně ani neznamená, že ho všichni budou vnímat stejně. Jménem své frakce mohu říci, že my podporujeme směr, jakým se tento kompromis ubírá, například pokud jde o přímé platby, nicméně je zde stále určitý nedostatek spravedlnosti. Pokud jde o mladé versus staré zemědělce a podporu pro ně, i zde je celá řada témat, eh, která se musí vyřešit. Nebudu opakovat to, co už jsem říkal. Eh, těší mě hlavně profesionální přístup všech stran k těmto jednáním. Děkuji všem zpravodajům, panu, panu Čološovi. Eh, konec konců i já jsem se účastnil těchto jednání, je to tvrdá práce, nicméně všichni společně chápeme, co je potřeba ale eh, často to nemůžeme udělat právě tehdy, kdy je to zapotřebí. Rád bych nám všem přál i všem zemědělcům to, aby jakékoliv rozdělení těchto systémů do budoucna bylo proveditelné i v reálném životě. Pakliže toto neproběhne, bude úplně jedno, jak dlouho o tom budeme jednat, jestli bude 40, 50 nebo 60 třístraných jednání a můžeme počítat do nekonečna hodiny a hledat kompromisy. Zkrátka, zda to byl správný postup, ukáže až život. Uvidíme, jak to dopadne. Děkuji. Bene, kolegy. Výborně kolegové, tím se vyjádřili všichni koordinátoři. Já jsem opravdu rád, že mohu říci, že drtivá většina frakcí vyjádřila politickou podporu této dohodě. A teď dáme slovo dalším řečníkům, nejdříve stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří požádali o slovo. Samozřejmě vás prosím, abyste dodržovali čas, protože máme asi hodinu času, 50 minut času abychom potom eh, mohli v tomto sále hovořit také s novináři. Marian McGuinness, prosím. A potom Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Eh, mohl byste mi prosím říct, kolik tady mám času? In agreement, you know, it... eh, tak dohodněme se, můžeme jednat, ano. No nic, děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji kolegům. Eh, Prosím, aby si lidé nemysleli, že všechno je v pořádku, že všechno šlo skvěle, ale upřímně řečeno, ty, ta jednání byla zatraceně tvrdá. Musíme si to říct natvrdo, abych tak řekla. A to jak ze strany parlamentu, tak rady, tak komise. Ale zvládli jsme to, komisař se na nás usmívá, ale byly doby, kdy se na nás takto hezky nesmál. Takže lidé by si měli uvědomit, že to, čeho jsme dnes e, dosáhli, je výsledek tvrdé práce politiků, komise a zejména je to výsledek práce našich podpůrných týmů. Eh, chci poděkovat všem svým spolupracovníkům, zejména Dirdry Hay a všem ostatním, protože to jsou ti lidé v zákulisí, eh, kterým se nikdy neděkuje veřejně, ale kterým by se děkovat mělo. Eh, další věc, kterou bych chtěla říci, je, je toto. Při minulé reformě nebyl Twitter. A díky Twitteru můžeme získat názory všech lidí okamžitě. A to bylo velmi užitečné. Četla jsem si názory BirdLife Europe a Evropského environmentálního byra a upřímně řečeno to, že někdo říká, a to cituji, že životní prostředí je ohroženo kvůli tomu dílu o zemědělství, je zkrátka nepravda. Je to lež. Eh, my jsme si pe- dali pečlivě pozor, aby tato reforma byla pro, životně prostředí, pro životní prostředí. Máme tam navázaných 30% pladeb a myslím si, že by to lidé konečně měli začít reflektovat. Uvidíme, co se bude dít. A právě proto je, pane komisaři, potřeba zajistit velmi solidní hodnocení postupu v této reformě, abychom zajistili, že skutečně udělá to, co od ní chceme. Eh, pan Koveny to řekl na začátku. Ozelenění je výrazná změna politiky a myslím si, že v této oblasti oblasti potřebujeme další diskuse a je potřeba zajistit, aby plnilo své úkoly jak v oblasti životního prostředí, tak pro zemědělce. Udržitelnost je klíčové slovo toho, co, čeho jsme dosáhli a je naprosto zásadní. K mladým zemědělcům bych ráda řekla toto. Eh, ten výsledek zde mě vyloženě potěšil. Parlament tvrdě bojoval za povinný program, podporovali jsme komise. Já jsem bojovala velmi tvrdě za to, abychom měli ještě nadstavbu na těch celkových platbách a jsem ráda, že komise a rada tuto iniciativu podpořili. Je to výrazný signál pro mladé zemědělce v tom smyslu, že je chceme podporovat a to je velmi důležité. Pokud jde o celkovou dohodu o přímých platbách, Opět e, e, jde o upřímnost. Chceme od zemědělců více za méně peněz, takže je potřeba zjistit, e, odkud budou získávat příjmy, ať už tedy od podpory z Evropské unie nebo z trhu, ale to je diskuse na jinou příležitost. Na to navážeme snad na podzim, jak může trh podporovat zemědělce. Ale celkově vzato, pokud jde o spolurozhodování, což byl, prosím, zcela nový fenomén, se kterým jsme se museli srovnat, myslím si, že jsme měli velmi výrazný nástup znalostí a zkušeností, všichni jsme se poučili eh, a tyto zkušenosti využijeme v jakékoliv příští fázi tohoto jednání. Ty zkušenosti jsou jednoznačně pozitivní. Eh, ráda bych dnes promluvila k irským a jiným evropským zemědělcům a řekla jim, že ta dohoda je dobrá. Samozřejmě bude znamenat změny a přizpůsobení pro zemědělce, musíme jim na to dát dost času a členské státy budou muset zaujmout tuto roli, ale máme jednotnou zemědělskou politiku, máme rozpočet, máme udržitelnost a myslím si, že máme i prospěch pro zemědělce, občany a životní prostředí a já si myslím, že bychom si to měli uvědomit a být za to vděční. Děkuji. Grazie, Maria. Děkuji, Mayrit. Irače Garcia Perez a potom Brita Reimers. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že by bylo nejvhodnější, abych začala vystoupení stejně jako všichni kolegové. To znamená díky. Díky všemu, nebo tedy celému technickému týmu a našim kancelářím za spolupráci. Děkuji Michelovi Dantenovi, se kterým jsem pracovala v rámci nařízení o jednotné organizaci trhu. Bylo to opravdu uh, velkým potěšením pro mě s ním spolupracovat a děkuji také Luizovi Kapulasovi ze socialistické frakce, který pracoval na přímých platbách a rozvoji venkova. To byly opravdu velmi složitá témata, musel se snažit přiblížit velmi rozdílné pozice s cílem změnit původní návrh Evropské komise, který podle nás si zlepšení zasloužil. Všichni zde ukazujeme svou spokojenost. Je jisté, že konečný výsledek této práce a těchto trialogů s politickou dohodou je skutečně příznivý a tato dohoda může skutečně omezit negativní dopad reformy na určitá odvětví, která jak se původně myslelo, by ti mohla být velmi postižena, tak z tohoto hlediska můžeme být spokojeni, ale nesmíme zapomínat, že přesto zde zůstávají důležité otázky ještě nevyřešené a i přesto zde budou určitá odvětví v oblasti zemědělství a dobytkářství, kde se bude tato reforma jen velmi obtížně rozbíhat a myslím si, že v tomto smyslu musíme i nadále pracovat, aby dopad na tato odvětví byl co nejméně negativní a nakonec a Zachování zemědělské činnosti a dobytkářské činnosti je naším hlavním cílem. Tady jde o budoucnost venkova v Evropě. Venkov prožívá skutečně velké problémy a proto jsem spokojená s výsledkem jsou zde otázky, které budou řešeny v rámci jednání mezi státy a proto musíme znovu vznést otázky, které dořešeny nebyly. A na závěr otázka týkající se rozpočtu. Jak už jsme mnohokrát říkali, tato dohoda nebude zatím ještě odhlasována dokud nebudeme mít finanční rámec. A v tomto smyslu bych ráda požádala radu, aby zapracovala na důležitých otázkách, aby tento parlament mohl dospět k dohodě ohledně finančního rámce, protože za současného stavu věcí si myslím, že to pro nás není přijatelné. Děkuji. Děkuji Irače, Brita Reimers a potom Elizabeth Kostinger, prosím. Děkuji. I já chci poděkovat všem spolupracovníkům za ten obrovský kus práce, který odvedli a děkuji, že jste si nestěžovali na přes časy. Skutečně tu příslušnou směrnici jsme asi příliš nerespektovali. Ehm, děkuji také všem eh, zpravodajům, zejména panu Danténovi, že nás vždy poslouchal a že se řídil tím, co jsme mu říkali. Eh, ačkoliv jsme vždy nebyli stejného názoru, ale to patří k politickému eh, jednacímu procesu. Eh, děkuji také tlumočníkům, protože myslím si, že zejména v oblasti zemědělství, kdy máme tolik odborných termínů, že i je jsme často dováděli k šílenství. Nicméně musíme si do toho vína nalít i trošku té vody, protože jsme nedosáhli všeho. Tato reforma trvala velmi dlouho Diskutovali jsme o všem, přišli jsme z různých směrů, z různých názorových přesvědčení a přesto máme na konci pocit, že jsme jednali uspěchaně, že nejsme úplně spokojení, že to proběhlo nakonec příliš urychleně. Máme všichni pocit, že je všechno dobré, ale někde vzadu v hlavě nás trošku hledá, že přece jenom asi jsme nedostali všechno, co jsme chtěli, každého z nás. A samozřejmě se budeme muset postupně poučovat o tom, jakým způsobem tento spolurozhodovací proces může do budoucna fungovat. Samozřejmě hovořilo o tom už mnoho kolegů, hovořili jsme o různých pracovních kapacitách a souvisejících tématech. Fakt je, že naši spolupracovníci odvedli obrovský kus práce a musíme přemýšlet o tom, jak bychom tyto aktivity mohli možná trošičku systematizovat i v těch raných fázích jednáních, abychom měli více času na, na schůzky a jednání. Eh, pokud jde o uspořádání trhu, naše frakce eh, se eh, tento týden neúčastní jednání v Bruselu. Máme externí týden frakce, takže nemůžeme vlastně říci, zda jsme spokojeni úplně se vším. My si to v klidu prodiskutujeme ve Štrasburku a e, uděláme si takové zásadní schrnutí v tom smyslu, jakým směrem se budeme teď chtít pohybovat. Můžeme momentálně říci pouze to, že e, vlastně teď po tom eh, zimním spánku se postupně probíráme, těšíme se na prázdniny, ale když se na nás podíváte tak kolem a kolem, tak jsme všichni velmi unavení a myslím si, že to dokazuje to, že jsme skutečně každý vydali ze sebe maximum, abychom zejména v tomto balíčku našli rozumné řešení. Já říkám, že nejsme všichni spokojeni, to je ukázkou dobrého kompromisu, ale zda je opravdu tak dobrý, to uvidíme až na implementaci přímo v terénu v členských státech. Uvidíme, co se z toho tam udělá. Víme, že někde Eh, jsou lidé dosti kreativní, abych tak řekla. Teď mluvím hlavně o eh, našich zemědělcích u nás, protože tam to neřídí jenom centrální federální vláda, ale i vlády v jednotlivých německých spolkových státech. Takže ty podmínky i napříč Německem mohou být velmi, velmi rozdílné a doufám, že tady nedosáhneme jenom eh, nové hory byrokracie pro zemědělce, že se nám to podaří trošičku zjednodušit. Kdyby to tak nebylo, tak bychom asi spokojení nebyli, ale zatím tolik. Děkuji. Elizabeth Kostinger. Děkuji Elizabeth Kostinger a potom Vojtěch Olejničak. Děkuji vám, pane předsedo. I já začnu díky. Eh, děkuji spolupracovníkům ve své kanceláři, Děkuji eh, spolupracovníkům v kanceláři frakce, kteří odvedli skvělou práci. V tomto procesu spolurozhodování eh, se ukázalo, že jsme narazili na kapacitu našich rozhodovacích a jednacích schopností. Ráda bych zdůraznila několik věcí, které vnímám jako velký úspěch ehm, skutečně jsme se velmi složitými kroky posunuli k tomu, abychom všechny zemědělské programy, environmentální programy a bioprogramy, abychom je neseškrtali, abychom je naopak zefektivnili. To nejhorší, co bychom byli mohli udělat, by bylo, kdybychom ty úspěšné a akceptované programy eh, více nebo méně oklešťovali respektive kdybychom pro ně neviděli další možnost dalšího, dalšího fungování a kdybychom zhoršovali jejich efektivitu. Takže toto byl velice důležitý aspekt, na který můžeme být pyšní. Ty programy jsou praktické, pragmatické a implementovatelné a myslím si, že do budoucna přinesou mnoho nového. Eh, co se nám nepovedlo, je zjednodušit zemědělskou politiku. Já jsem se dnes snažila eh, Eh, některým, nějakým novinářům vysvětlit model ekvivalence, ale nepovedlo se mi to eh, protože eh, zde je ještě obrovský kus práce před námi, takové té dodatečné či, dočisťovací práce, ale já si myslím, že můžeme říci tolik, že jsme odvedli už tak velký kus práce a podpořili jsme vývoj zemědělství do budoucna. Například hovoříme o biozemědělství. To po nás spotřebitelé chtějí, to spotřebitelé podporují a chtějí to po nás a i v oblasti rozvoje venkova je, myslím, toto velmi důležitý, velmi důležitý bod pro další rozvoj zemědělství. Samozřejmě všechno ve finále bude záviset na financování, na finančních prostředcích a je velmi důležité, aby šéfové vlád a států, kteří jsou zodpovědní za rozpočty, eh, se ujali svého úkolu, aby zač, za něj začali být i odpovědní a aby dali k dispozici odpovídající úrovně financování. Eh, Těší mě, že jsme návrhy komise mohli pozměnit a vylepšit tak, aby neznamenaly jenom více byrokracie pro zemědělce. E, některé věci se nám zjednodušit podařilo zejména v oblasti rozvoje venkova, například e, téma mladých zemědělců nebo vstupu na trh, e, podpora těchto zemědělců, celá oblast zemědělských investičních nástrojů pro zemědělství. Zde si myslím, že se nám podařilo vytvořit něco, co našim zemědělcům do budoucna skutečně bude pomáhat. Eh, pokud jde o oblast zajištění proti rizikům a mm, stabilizační nástroje, zde musíme upřímně řečeno konstatovat, že doufáme, že toto do budoucna bude fungovat. Eh, vydali jsme se v této oblasti zejména na zcela neprobádanou půdu. Eh, tyto nástroje jsou úplně nové a uvidíme, jak bude vypadat eh, harmonizace v oblasti implementace těchto nástrojů v jednotlivých členských státech. Doufejme, že i tato implementace bude úspěšná. Eh, velmi těžko jsem se však směřovala s reformou pro znevýhodněné oblasti. Myslím si, že kompromis je dobrý, ale ráda bych upozornila na to, že skutečně tyto oblasti jsou ty nejcitlivější. Eh, pokud nebudeme cílit právě na ty nejcitlivější oblasti a pokud se nebudeme zaměřovat na, na, na opatření pro ně, nebudeme důvěryhodní. Je to naše evropská zodpovědnost. Musíme ji přijímat uvědoměle a reformy i v těchto oblastech musí probíhat uvědoměle a opatrně, abychom neškodili produkci. Pokud jde o horské oblasti, i zde bych ráda poznamenala, že, je, že bylo velmi důležité, aby opět i v horských oblastech nebyly stanoveny žádné horní hranice v členských státech chceme celoplošné zemědělství. A to znamená více zemědělské politiky do budoucna a znamená to zajištění toho, že se respektuje, že členské státy jsou všechny specifické. A u rozvoje venkova to musíme zajistit i do budoucna. Ehm, pokud jde o opatření pro srovnávání kvality, ta jsou velmi dobrá. Já si myslím, že i v oblasti rozvoje venkova se nám podařilo dosáhnout mnohého. Doufejme, že se to podaří reflektovat i v oblasti víceletého finančního rámce, zejména v oblasti kofinancování ehm, která je velmi důležitá. Děkuji všem vyjednavačům, zejména vám, Luisi, za úžasnou trpělivost, kterou jste zejména se mnou měl. Ehm, vím, že Mnozí z EPP se na mě e, dívali jako na blázna, že jsem se neustále k něčemu vyjadřoval. Vy jste měl vždy trpělivost a já vám za to děkuji. Děkuji, Elizabeth. Děkuji, Elizabeth. Vojtěch Olejniček a potom Sandra Kalněte. Děkuji. Já bych se rád připojil ke všem těm poděkováním všem našim partnerům, poslancům v čele s panem giovannim viou ale také všem úředníkům a všem z rady i z komise. Často vystupovali jako experti a velmi rychle nám poskytovali argumenty, takže to byla velmi dobrá spolupráce. Rád bych zdůraznil, že pro mě ta nová reforma společné zemědělské politiky je velmi otevřená. To je podle mě ten nejdůležitější znak. Dává nám šanci zreformovat evropské zemědělství z celé řady uh, hledisek, ochrana životního prostředí, ozelenění, to jsou programy, které pokud budou dobře prováděny, tak nebudou škodit zemědělcům, a to chci velmi zdůraznit, a budou sloužit životnímu prostředí. Stojí také za to upozornit na to, že musíme se postavit proti těm názorům, které říkají, že ta nová společná zemědělská politika nebude zjednodušena. Bude zjednodušena. Chci říci, že v té nové společné zemědělské politice máme eh, několika leté návrhy, to bude velmi důležité, žádosti, bude to také omezení administrativních nákladů, máme zde také ustanovení, které se týkají poradenství zemědělcům, to má také zjednodušit život zemědělců, aby do budoucna se dopouštili méně chyb při podávání žádosti po realizaci této reformy a také máme řešení, která mají usnadnit kontroly, které budou tedy ne méně restriktivní, ale budou více spolupracovat se zemědělci i v těch oblastech kontroly. Chtěl bych také upozornit na jeden aspekt, který bohužel se nám nepodařilo splnit. A můžou zde být tedy výčitky vůči nám, ale především tedy vůči komisi a radě, že ne všichni zemědělci v Evropské unii budou mít stejné přímé platby. Netýká se to jen nových členských států, ale i starých členských států. Já doufám, že do budoucna to bude změněno, ale lituji, že se také omezily zdroje v rámci nové, nových finančních výhledů v tom druhém pilíři v případě Polska až o 26%. To je věc, která nám velmi leží na srdci. To znamená akce na podporu mladých zemědělců, žen, akce související s modernizací, s přístupem k veřejným službám, ochranou životního prostředí. A to je velký problém, protože Polsku dostávají zemědělci méně, mnohem méně prostředků na rozvoj venkova a bohužel je to tak i v jiných eh, zemích. A to je ta chvíle, kdy Evropská komise, jak zde už bylo řečeno, má na jedné straně příležitost, na druhé straně i závazek spolupracovat s členskými státy, aby už při implementaci všech těchto řešení se dbalo na to, aby ty cíle, o kterých se zde hovořilo, skutečně byly splněny. To znamená růst zemědělské produkce v Evropě, produkce potravin v Evropě, ale zároveň také ochrana životního prostředí a tvorba pracovních míst na venkově a zvýšení kvality. A zde při realizaci a zavádění jednotlivých nástrojů je role Evropské komise opravdu obrovská, stejně velká je i role členských států. Děkuji. Děkuji Sandra Kalniete a potom Eckenhout. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážený pane komisaři, dovolte mi nejprve poděkovat všem zpravodajům i stínovým zpravodajům a také dalším pracovníkům personálu za to, za veškerou práci, kterou investovali, kterou vložili do tohoto procesu. Jsem velice ráda, že jsem se mohla tohoto um, procesu zúčastnit a mít také vliv, zejména na oblast přímých plateb, protože to je velice důležité téma pro eh, zemědělce v naší zemi, konkrétně nebo v, obecně v Balcky, po balckých zemích. Dovolte mi jednu otázku, jak na ministra, tak i na komisaře. Jak to bude dál? Jak to bude s těmi třemi věcmi, s těmi třemi tématy, která eh, stále ještě leží na stole, týká se to víceletého finančního rámce. Kdo nakonec bude rozhodovat o těchto věcech v rámci víceletého finančního rámce? Protože pokud si vezmeme Lisabonskou smlouvu, tak to vypadá tak, že Evropský parlament pak bude vyloučen z rozhodovacího procesu a já doufám, že to tak nebude, Vznikl by tak precedens, který eh, bych eh, rozhodně nechtěla. A eh, také by vlastně se tím oslabil mandát, který se týká vnější extern, externí konvergence. Děkuji, Sandro. Je třeba dodržovat čas, stejně jako Sandra. Takže nejdříve pas Eichhout a potom Josef Bove. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já nejprve začnu horizontálním nařízením, protože jsem byl za zelené stínovým zpravodajem. Chci poděkovat panu Laviovi za vynikající spolupráci. Jak všichni víte, tak zelení hlasovali proti tomuto nařízení, když se, když se hlasovalo na plénu. Nicméně, vzhledem k těm změnám, které teď vidíme a k těm zlepšením, kde došlo, zejména co se týče zemědělského poradenského systému nebo také Eh, systému sankcí, eh, toho, že to zachází za 30 eh, toho prvku ekologizace. Takže je tam ještě celá řada která, věcí, které se nám nelíbí, ale je velká šance, že nakonec měníme svůj postoj a že budeme hlasovat pro. Ale potřebujeme velice silnou politickou uh, Um, deklaraci nebo usnesení, uh, aby tedy eh, také v úředním věstníku bylo um, informován o tom, jak se vlastně vyrovnáme s tou eh, směrnicí, která se týká eh, směrnice proti znečišťování je také jasné, že v ohledně zastropování jsme nesmírně zklamáni. Pokud se podíváme na otázku ekologizace, tak pro zelené jsou zde dvě důležité otázky. Za prvé, jak, nakolik budou ta opatření účinná opravdu pro ekologii, pro ekologizaci? Na papíře to vypadá dobře, ale jak to bude vypadat v praxi? Bude to efektivní? My zatím rozhodně o tom nejsme přesvědčeni. A pak se chceme ještě podívat na to, nebo otázka je, jak to Eh, jak ta opatření změní situaci oproti stávající eh, situaci. Takže eh, ještě předtím, než se rozhodneme, jak budeme co by zelení hlasovat o směrnici o přímých platbách, musíme si na tyto otázky odpovědět. A myslím si, že ekologizace, ozelenění musí jít hlouběji, než pouze, mm, aby to byla určitá slova. Děkuji, Jose Bové a potom Mato. Oui, euh, Ano, je mi líto, že zástupce rady už není v sále ve chvíli, kdy vystupuji já, ale možná se vrátí, anebo mu někdo vyřídí to, co jsem tady říkal. Já jsem chtěl říct, že jsem dnes odpoledne smutný. Jsem smutný kvůli vývoji tohoto materiálu od, chvíli, od chvíle, kdy byl prezentován panem komisařem Čološem. Podle mě celý tento návrh byl zcela rozbit, rozdroben. A já už eh, tam vůbec nevidím ten původní elán, který tam byl v roce 2011. Nebudu se vracet k, k jednotlivým projektům. Chci ale jasně říci, že dnes v roce nebo tedy v roce 2003 se liberalizovala zemědělská politika. To udělala paní Fisher Ball, která chtěla zničit všechny nástroje na řízení produkce. To byl tedy návrh z roku 2003 a dnes ten návrh, který zde máme, to není chybou parlamentu ani chybou komise, ale je to chyba rady. Máme zde návrh na opětovnou nacionalizaci zemědělských politik a obracíme evropský projekt na ruby a já si myslím, že to je velký problém. Ať už je to ohledně zastropování, degresivity, ozeleňování, to jsou pořád opatření země. Od země už zde nemáme žádné obecné linie a když se podíváme na ty jednotlivé politiky, vidíme, že mizí stropy, degresivita bude a la carte, zelení, zelené eh, opatření zde nic nemění, monokultura bude pokračovat na 90 80 až 90 procentech zemědělských ploch, takže dnes jsem smutný. Ale pokud jde o ten materiál, který jsem sledovala, který předložil Michel Danten, pokud jde o jednotnou organizaci trhu, tak dnes to byl ten poslední úder pro renacionalizaci, zasadila tento úder rada, jde o článek 43.3, to znamená sdílení pravomocí, pokud jde o radu a Komise a parlament. Parlament byl zcela odsunut ehm, a Rada řekla, pokud článek 43.3 bude v kompetenci s parlamentem, tak Rada zavrhne všechno, co bylo dosud vyjednáno. To je zcela nepřijatelná hrozba a nepřijímám, aby členské státy mohly takto odepřít parlamentu stejnou pozici, jako mají oni. Takže já doufám, že parlament tedy znovu získá svou pozici. trialogu se účastnil nicméně i dnes ho chce rada odsunout na okraj. Bene, grazie, Jose. Děkuji, Jose. Mato Androver a potom Ester Delange. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že nikdy neprší ke spokojenosti všem. Kolega Bové je, trist, je smutný, ale já jsem veselý, takže já děkuji panu komisaři, panu irskému ministrovi i Paolovi, protože myslím, že reprezentují to nejlepší ze všech tří institucí. To znamená schopnost udělat malé ústupky, abychom všichni na tom hodně vydělali. Před několika týdny jsem měl příležitost oslavit tu politickou dohodu v rybolovném výboru pokud jde o reformu společné rybolovné politiky. To bylo skvělé a já jsem přesvědčen, že i dnes je šťastný den pro nás, pro všechny. Protože je to dohoda velkého rozsahu. I když ta cesta k této dohodě nebyla snadná, my ve Španělsku jsme hodně bojovali za určité otázky, které nám přišly důležité. Z hlediska obhajoby našeho národního zemědělství třeba ta hrozba eh, paušálu a další věci. Chtěli jsme, aby ty sektory, které potřebují podporu, aby i nadále dostávali a zase ostatní, kteří si nezaslouží podporu, aby ji zbytečně nedostávali. Takže vítáme také trochu větší flexibilitu, pokud jde o greening ve srovnání s tou původní verzí. Je důležité, abychom dodržovali nejvyšší ekologické standardy na světě a je také důležité vyloučit eh, ty stále kultury z povinnosti greeningu. A dále chci zdůraznit také tu plochu, která má právo na podporu. Další věci, které jsou velmi důležité, zde nebudu vyjmenovávat. Chci vám pouze říci, že v celku tato politická dohoda je pro nás velmi přijatelná a my ji srdečně vítáme. Děkuji. Děkuji paní Dodds a potom Julie Girling. Thank you, uh, Mr. President. Uh... Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych uh, pouze pochválit vaši um, práci na v celém tom postupu. Také bych chtěla ještě poděkovat uh, komisaři Čološovi a uh, ministru za jejich uh, úsilí. Uh, <clears throat> Já se zastupuji Irsko a celá řada zemědělců bojují s tím, jak je, jaké tam jsou nepřísné povětrnostní podmínky, eh, potřebují píci a eh, potřebují také jistotu toho, jak to bude v budoucnosti s jejich eh, podnikáním, kvůli jejich rodinám a kvůli, hm, kvůli podnikání. Myslím si, že dnes zde máme politickou dohodu která, se, která je však pouze částečná, protože je tam celá řada velice důležitých částí, které se týkaly víceletého finančního rámce a o kterých vlastně Evropský parlament vůbec nemohl diskutovat a zároveň jim teď má přitakat. Teď usilujeme o budoucnost, o ta, o ty budoucí roky. Celá řada irských zemědělců chce prostě všechno zjednodušit, chce se zbavit té byrokracie, s níž musí bojovat a to teď nedost, to, to jim tento balíček nedostane. A takže to vypadá, že nakonec budou e, nad nimi ještě více vyset hrozby sankcí, ještě více než v minulosti. E, v období v, v Irsku máme za sebou velice ob, těžké období, e, rušila se pracovní místa, ekonomika poklesla. Potřebujeme opatření, která podpoří konkurenceschopné zemědělství. Je to naprosto klíčové pro to, aby naše ekonomika mohla růst. E, jsou zde některé věci, o kterých jsme zde hovořili, které vítám, ale mám velké obavy, stejně jako někteří ostatní, o tom, jak eh, se to eh, vlastně toho, té definice aktivního zemědělce, týká se to také velice právě Irska. Vím, eh, že zde existuje ten negativní seznam, ale myslím si, že to nestačí k tomu, aby ty platby opravdu tekly nebo proudily těm, kteří se pouští do toho rizika a kteří produkují potraviny a chtějí být nebo mají být podporováni z peněz daňových poplatníků. Myslím si, že toto je třeba ještě jedno, nebo jasnit, vyjasnit. Vítám také opatření pro mladé zemědělce. Ta myšlenka se mi líbí. Také nevím, zda nedojde k určité regionalizaci společné zemědělské politiky. Také jste hovořili o úloze sociálních médií, o tom, že je důležité rychle reagovat. Změdělci v severním Irsku, ve Walesu a v Irsku zde vlastně mohou být ujištěni, že jejich vlády mohou ještě tu zemědělskou politiku vlastně uh, eh, uspůsobit jejich potřebám. Doufám, že v budoucnu se na nás nebudou muset tolik spoléhat. Ještě si chci vyjádřit k mlékárenství. Pro naše odvětví je to velice důležité, je to důležité pro ekonomiku. A myslím si, že je dost nepochopitelné, jak to, že, že vlastně v roce 2015 eh, budou již ukončeny kvóty a jedinou reakcí společné zemědělské politiky je to, že v září tohoto roku se uspořádat nějakou konferenci. Potřebujeme, zásah, potřebujeme opatření pro zásah na trhu, které budou užitečné a které zabrání tomu, aby, aby došlo ke krizi, která v mlékárenství proběhla na přelomu roku 2008-2009 zemědělce nezajímají žádná jednání a nezajímá je, nakolik byla ta jednání obtížná. Oni chtějí, aby zde tento proces skončil eh, nějakým dobrým výsledkem. Mm, otázkou je, zda se to podařilo. Myslím si, že ještě to asi nemůžeme říci. Uvidíme, jak to všechno bude zavedeno do praxe a také, jak to vlastně bude potom přehlasování v plena, mm, na plénu. Děkuji Julie Gerling a potom Elizabeth Jagle. Sorry. Děkuji, já stejně jako ostatní také vítám to, že zde máme dohodu, protože to je dost, výsledek dost takového bolestivého a složitého procesu. Minister, uh, irský minister řekl, že vítá zejména to, že to přinese větší uh, jistotu. A já se chci zeptat, kde vidíte tu jistotu? Myslím si, že je se ještě celá eh, řada věcí, které nebyly dojednané, které ještě zůstávají nejisté. Myslím si, že já, stejně jako ostatní poslanci, se pak budou muset vydat do svých eh, okrsků a vysvětlovat zemědělcům, co se vlastně dohodlo. Uh, a je jedna věc je jistá, přijdou o 30 svých přímých plateb, leda, že by zavedly do praxe ta různá ekologizační opatření, která pro ně buď můžou být vhodná, ale možná pro ně vhodná nebudou. A po dvou letech, pokud to nesplní, tak kromě toho, že přijdou těch 30 tak budou ještě sankcionováni. Myslím si, že pokud někdo už je takovým ekologickým zemědělcem, tak se vlastně mm, bude ptát, odkud bude pocházet ta podpora, protože um, myslím si, že pokud se podíváme na to, jak to vypadá s těmi pilíři, tak ta budoucnost není tak růžová, jak jste mnozí nastěňují. Máme zde zejména nařízení o společné organizaci trhu, je zde celá řada věcí, které vlastně sebou nesou velkou regulaci, velkou um, byrokracii a to je věc, od které jsme se chtěli odchýlit. A myslím si, že i na začátku této reformní um, cesty se hodně skloněvalo slovo zjednodušení a teď to vypadá, že jsme zase sklouzli do minulosti. Ještě poslední komentář. Chci říct si něco, co zde ještě nezaznělo a podle mého názoru je to důležité. Je skutečně politováníhodné to, že Evropský parlament vlastně nedosáhl to, aby toto nařízení bylo plně transparentní. Evropský parlament se k tomu zavázal, usiloval o to a vůbec se to nepodařilo a myslím si, že to je věc, která je opravdu politování hodná. Elizabeth Jagle, pak pan místo předseda Děkuji vám, pane předsedo pane předsedo rady, pane komisaři. Vzpomeneme-li si na první debatu, kterou jsme zde prováděli eh, společně eh, s výborem pro zemědělství, tak eh, v podstatě mezi oběma těmito stanovisky leží celé světy a mohu tím pádem jenom poděkovat všem, kteří se podíleli na tom kompromisu, který dnes máme před sebou, že pracovali tak silně, tak, tak, tak důrazně a můžeme také děkovat za nakonec ten politický soulad, který jsme našli. Samozřejmě v jedné nebo v druhé věci se asi neschodneme. Eh, eh, jak říkal eh, Michel Dantan v té jeho zprávě, třeba například Německá spolková republika nesouhlasí úplně se vším, ale to se dalo čekat. Ale myslím si, že máme kompromis, který je dosti přesvědčivý. Že nezapomínáme na hospodářství, a nezapomínáme ani na ní, ani na, en, na životní prostředí. To dále podporujeme a posunujeme jeho podporu na další úroveň. Přes všechny rozdíly doufám, že společná zemědělská politika v Evropě přetrvá. Ráda bych všechny poprosila. Ačkoliv eh, dnes nemůžeme říci, že budeme hlasovat pro, protože ještě není všechno dohodnuto do podrobná, Máme přesto smlouvu, kterou musíme brát vážně je to hlavně bezpečnost a jistota pro eh, zemědělce a lidé, lidi závislé na zemědělské výrobě. Jim musíme dát jistotu a vyhlídku na dobrou budoucnost. To je to zásadní, pane předsedo. A mě by zajímalo, pane předsedo, jaký je teď ten přesný harmonogram, abychom toto dotáhli co nejdříve k pozitivním výsledkům. Děkuji. Elizabeth Šekersky. Děkuji Elizabeth Šekersky a potom Aylward. spokojenost a trocha optimismu, které zazněly zde v tomto sále, určitě vyplývají z toho, co bylo uděláno a bylo toho uděláno hodně a také z toho, že se blíží konec, protože už eh, máme všichni dost těch dlouhých diskusí. Zda se to dalo udělat lépe a že se toho zdalo udělat více, ano. Ale ten rozpočet je takový, jaký je. O tom nerozhoduje ani parlament, ani komise. O 11% méně to nám nařídila Evropská rada. O 40 miliard méně, takže proto není možné zrealizovat celou řadu cílů. Proto je nutno také omezit eh, přímé platby. Některé země dostaly o 40 méně na druhý pilíř. Ano, je třeba vzít v úvahu to, že krize a tak dále a tak dále. Posílili jsme pozici zemědělců na trhu, omezili jsme intervence, to je jasně vidět, ale navrhujeme také změny, které mají více zapojit zemědělce do organizace trhu. A je tam také řízení těch krizí. Tam musíme být velmi důslední, abychom zajistili stabilitu. Posílili jsme konkurenceschopnost zemědělců? Já si myslím, že spíše ne. Společná zemědělská politika se stala ekologickou zemědělskou politikou a to musíme opravdu velmi vzít v úvahu. A nakonec dvě věci. Za prvé, nezapomínejme, že venkov musí být uh, součástí politiky soudržnosti. A politika soudržnosti by se neměla uplatňovat pouze ve městě. A situace zemědělství také závisí na otevření trhu, vnitřního trhu. To je také důležitá složka evropské zemědělské politiky, pokud jde o eh, otevření evropského trhu. Protože to všechno eh, tvoří celý soubor, to znamená nejen společná zemědělská politika, ale také politika soudržnosti a další, další nástroje, které rozhodují o budoucnosti zemědělství. Děkuji, Howard. A pak zde máme místo předsedkyně paní Paulsen. Like my, uh, Děkuji vám, pane předsedo. Jako předřečníci bych rád poděkoval svým kolegům zde v parlamentu v jednacím týmu za tvrdou práci, kterou odvedli za velmi dlouhé období, eh, zejména v posledních několika měsících. Zejména bych rád poděkoval irskému předsednictví, vám pane ministře a vašemu týmu, mnohé z vás znám osobně a vím, že jste profesionálové, že jste zaměřeni na věc a orientováni na výsledek. Vzhledem k tomu, že toto bylo první jednání podle Lisabonské smlouvy, byly to neproskoumané vody a myslím si, že všichni výrazně spolehali na své týmy a všechny ty týmy odvedly výbornou práci. Pokud jde o spolurozhodování podle Lisabonské smlouvy a role jednotlivých institucí podle nové struktury moci, je jasné, že se musíme ještě hodně učit a hodně věcí se musí změnit. My sami zde v parlamentu jsme už eh, hovořili o těch 8 tisíci pozměňovacích návrzích, hlasovalo se v březnu a v dubnu, takže i my u nás je jasné, se musíme zaměřit na vlastní procedury. Eh, podporuji ty otázky eh, personální vybavenosti eh, v parlamentu a v komisi vzhledem k velikosti jednacího týmu v radě. A vzhledem k tomu, že si zatím všechno pamatujeme velmi dobře, bylo by, myslím, dobré období, aby si zástupci komise rady a parlamentu sedli, ačkoliv je příští reforma společné zemědělské politiky ještě asi daleko a přemýšleli o tom, jak to přesně v budoucnu uděláme. Pokud jde o jednání jako taková, není možné, aby témata, která spadají pod CZP, zůstávala stranou a vůbec se neřešila, například jako rozpočty a čekalo se na rozhodnutí o víceletém finančním rámci. E, další komentář k procedurám je toto. Není možné, Eh, zastupovat zájmy zemědělců komplexně a eh, zodpovědně, když dostáváme všechny dokumenty teprve třeba na poslední chvíli před jednáním. Je potřeba, aby všichni byli plně informováni, abychom mohli rozhodovat informovaně. Eh, dovolte mi zmínit ještě pár vybraných témat. Vítám flexibilitu, která je pro členské státy zajištěna a znamená to, že teď bude potřeba zahájit rozpravu v členských státech, jak toto interpretovat a implementovat. Upřímně si myslím, že tato část debaty bude stejně důležitá jako ta, která již proběhla pro zemědělce tedy. Samozřejmě podporuji změny eh, o těch, eh, o těch zranitelných oblastech. To je velmi komplexní téma. Jsem rád, že rozhodnutí padlo tak, jak padlo. Vítám také silná opatření odsouhlasená na podporu mladých zemědělců. Je potřeba si uvědomit, že toto je skutečně asi eh, nejprognostičtější názor v celé této debatě. V eh, oblasti mléčného sektoru bych si však rád vyžádal eh, přesnější informace o tom, co se vlastně míní nerovnováhou na trhu a co se s ní má dělat. Eh, děkuji vám, pane ministře, také za podporu zejména eh, sektoru hovězího masa, hovězího dobytka. To je pro Irsko velmi důležitý sektor. Je to důležité také pro zemědělce, kteří musí plnit cíle v rámci rámce 2020. Eh, Nakonec vám děkuji, pane předsedo, že jste nechal nám všem prostor, abychom se vyjádřili Eh, doufám, že se nám podaří zjednodušit administrativu, což byl jeden ze základních kamenů celé této debaty, když, za, když, za, když začínala. Ale jsem přesvědčen, že i komise a členské státy budou muset být velmi opatrní při implementaci těchto reform. Děkuji, paní Polson. A potom Ulrike Rodust. Tack, ordförande, och já skulle vilja tak. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych vyjádřit poděkování všem zapojeným do tohoto procesu, zejména úředníkům Evropského parlamentu, kteří odvedli výbornou práci. Myslím si, že se nám tady podařilo odvést pěkný kus díla a chci také ještě upozornit na to, jak probíhala ta jednání. Já si myslím, že ta jednání zejména na tomto výboru byla nesmírně konstruktivní. No a návaznosti na to chci také říci, že máme všichni velkou radost z tohoto, eh, z této práce. Ale je zde ještě jedna věc, na kterou bychom se měli dnes zaměřit. Jde o to, že jsme příliš nehovořili, nebo vůbec jsme nehovořili o tom, co se nám nepodařilo, protože Lisabonská smlouva Eh, vůbec nehovoří o tom, že hlavy eh, států a vlád se mají rozhodovat o těch mm, stropech někde o půlnoci za zavřenými dveřmi. Nemohu souhlasit s tím, že oni se prostě někam e, zavřeli a rozhodli se o všech těch podrobnostech sami. Já si myslím, že jsme tam přece měli sedět s nimi. A netýká se to zde, eh, teď eh, vůbec se to netýká jenom společné zemědělské politiky a toho jednání. Jde prostě o to, jak to bude vypadat v budoucnu v Evropské unii, jaká zde bude důvěra občanů v EU eh, e a že zde existuje nebo že to v sobě obnáší určitý deficit demografie, eh, demokracie. Pardon. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že Evropský parlament odvedl velkou dobrou práci na vzdoru takového eh, zmatečného začátku tohoto postupu, tohoto procesu. Ulrike, děkuji vám, pane předsedo. I já bych chtěla srdečně poděkovat eh, všem v našem vyjednávacím týmu. Byl to skutečně boj eh, Davida s Goliášem, respektive i obráceně souboj Goliáše s Davidem a náš jednací tým nám jasně ukázal, že David vždycky vyhrává. Když se podíváme na to, kolik asistence byla na straně eh, rady a kolik asistence byla na straně naší, tak se zkrátka skutečně musíme uvědomit, že práci našich spolupracovníků nezbývá než ocenit. Eh, když jsme před třemi lety začínali s touto novou reformou, Měla jsem v hlavě myšlenku ekologizovat zemědělství, vytvořit sociálně spravedlivé zemědělství a konkurenceschopnější zemědělství a e, zemědělství, o kterém budou občané vědět a které budou akceptovat. Ať už jde o konvenční nebo biologické zemědělství. E, touto společnou politikou chceme zajistit udržitelnost zemědělství a zajištění dodávky zdravých potravin. Chceme samozřejmě zemědělství také odbyrokratizovat. Na to potřebujeme spoustu peněz. Já jsem přesvědčena, že zcela oprávněně. Potřebujeme rychlé řešení pro víceletý finanční rámec, pro zemědělce, a i pro zprávu. Všichni musí vědět co nejdříve, jak to vlastně do budoucna bude, abychom mohli pokračovat. Samozřejmě vážné věci nevíme. Nevíme, jak bude do budoucna vypadat rozdělení prostředků, nevíme, jak bude vypadat ustanovení o kofinancování, nevíme, jak bude vypadat transfer z prvního do druhého eh, pilíře, nevíme, jak bude vypadat zastropování a tak dále a tak dále. Eh, je pro mě velice těžké akceptovat eh, tyto informace na základě toho, jakou reformu jsme si původně představovali. Pakliže rada například nebude i nadále akceptovat spolurozhodování, do budoucna bude situace jedině těžší. Nedovedu si představit, že bychom eh, takto mohli spolupracovat i do budoucna, tedy spolupracovat tím stylem, že se budeme na střídačku posílat k Evropskému soudnímu dvoru. Eh, to si myslím povede jedině k odmítání všech rozhodnutí. Ráda bych naopak měla trvající, funkční a plošné zemědělství. Eh, v některých oblastech se nám to daří dosáhnout, v jiných ne. Demokracie vždycky samozřejmě znamená kompromis a naším úkolem je hodnotit, zda byly cíle dosaženy nebo ne eh, Proběhnou samozřejmě rozhovory s různými zúčastněnými skupinami na toto téma. Ráda bych řekla, že jsme jednoznačně otevřeli dveře ekologickému zemědělství. Samozřejmě je to zatím jenom škvírka, ale ty dveře přesto jsou otevřeny. Aspoň trošku. Na tom můžeme stavět. Můžeme ruku v ruce společně se zemědělci z toho něco udělat. Až za dalších sedm let budeme reformovat zemědělství znovu, můžeme současné zkušenosti využít, stavět na nich a doufám, že nikoho už nenapadne do budoucna tyto otevřené dveře zabouchnout. Děkuji. Děkuji. Místo předseda Vojčekovský a potom Sarvana. Pane předsedající. Pane předsedo, zjevně jsme odvedli velký kus práce a výsledkem této práce je mnohem lepší dokument, než to, s čím jsme pracovat začali. V celé řadě otázek se nám podařilo opravit původní návrh komise. Slova uznání všem. Panu předsedovi děkuji, děkuji zpravodajům. V tomto smyslu to byla skutečně uspokojivá práce, ale musím také říci, co nás trápí na konci této práce. Musíme si uvědomit, že končíme tuto práci na poli společné zemědělské politiky, která i nadále bude diskriminační politikou protože v dalším průběhu společné zemědělské politiky budou i nadále země rozděleny na staré a nové členské státy. Staré členské státy mají mnohem větší pomoc, nové členské státy mnohem menší. Je to opravdu paradoxní, že bohatí dostanou více a chudší dostanou méně. A my se s tím nedokážeme smířit. Já nikdy nepřestanu takovouto situaci kritizovat. Diskriminace je bohužel i na poli Evropské unie faktem. Trochu se omezila, ale trvá. Druhá věc to je politika orientována na otázky ochrany životního prostředí, ale vidím zde také určité pokrytectví. Ozelenění to je hezká myšlenka, ale nevím, jestli tam jde více o to, že by se chránilo životní prostředí, anebo spíše o to, aby se v Evropě méně produkovalo a více dovážely potraviny z oblastí mimo Evropu. Nevím, zda zde větší roli sehrálo ekologické lobby, anebo spíše obchodní lobby, protože kdyby opravdu šlo o ochranu životního prostředí, tak bychom například z eh, financování vyloučili oblast eh, geneticky pozměněné organismy nebo takovéto velkoprůmyslové zemědělství, ty obrovské farmy, které opravdu ohrožují životní prostředí. Dívám se směrem k panu předsedovi De Castrovi, protože jeho země má podobný problém. Já nevím, co já řeknu polským eh, pěstitelům tabáku, až se vrátím. 15 tisíc zemědělců má zůstat bez pomoci, která je podmínkou pro jejich existenci. Budu muset těm malým drobným zemědělcům říci, poslouchejte, nemáte žádnou budoucnost, musíte vycestovat někam za hranice, nevím jestli do Irska, jestli bude mít paní McGuinness radost z té nové skupiny lidí, kteří budou uh, muset hledat eh, nějaké nové živobytí. Podle mě je to opravdu velmi špatná věc, která se stala, kdyby to tak mělo opravdu být, tak ti zemědělci bez pomoci nejsou schopni přežít. Nevím, jaká je situace v Itálii, pravděpodobně stejná eh, i v jiných zemích, kde ti zemědělci žijí z pěstování tabáku. Škoda, že jsme nedosáhli dohody v parlamentu, že jsme se v této věci opravdu nedokázali dohodnout. Takže ta spokojenost je pouze částečná v těch několika otázkách. Hlavně jde o to, že je to politika diskriminační, já jsem o tom musel mluvit a to trochu kalí ten pocit spokojenosti, i když musím poděkovat za tu dobrou spolupráci a za ty věci, které se nám podařilo napravit v porovnání s tím původním návrhem. Děkuji Sarvama a nakonec Kalinovský poslední vystoupení. Děkuji, pane předsedo. Už nemáme příliš času, takže se za, zaměřím pouze na otázku o zelenění, ekologizace. Byla to vlastně taková eh, jeden z hlavních motivů celé této reformy SZP a tak jsem velice rád, že ten výsledek eh, eh, zní trochu, nebo zní poměrně rozumně. Na rozdíl od mého kolegy za zelené si myslím, že zde existuje velký rozdíl mezi ekonomickými politiky, politikami a mezi politikou třeba jednotného trhu a mezi zemědělskou politikou. Vezměte si, představte si třeba, jak by bylo nerozumné žádat, aby eh, všechny členské státy uplatňovaly stejné ekologizační eh, prvky, ať eh, a nebrali bychom v úvahu, že některé země mají pouze mm, lesy, některé mají eh, pouze jezera a tak dále, že se prostě liší ty členské země. Takže já si myslím, že jsme dosáhli poměrně vyrovnaného výsledku v tom úkolu ekologizace. Děkuji. Teď pan Kalinovský. Děkuji, pane předseda. Jako zemědělec eh, Opakuji po panu Nicholsonovi, že při menších eh, rozpočtových výdajích budeme mít mnohem více závazků jako rolníci. A za druhé, mnozí zde litovali toho, stejně jako já, že nebudeme mít objektivní kritéria v přímých platbách a ve vnější konvergenci budou i nadále sehrávat roli historické velikosti, historické rozměry podniku. To je tedy dodržování velké nespravedlnosti v Evropské unii. Jedním z hlavních cílů byla větší legitimizace společné zemědělské politiky u daňových poplatníků. A teď 30% je vázáno ozeleněním. Ne 25%, ale 40% musí být směřováno z druhého pilíře na eh, ozelenění, tak už tomu nebudeme říkat společná zemědělská politika. Měli bychom tomu říkat zemědělsko-ekologická politika. Ano, bude to potom větší legitimizace. A jedna otázka. Mám zde takovou nejasnost. Další 2% pro bílkovinné rostliny, ale zároveň se nesmějí rozšiřovat eh, pole, kde se budou pěstovat tyto bílkoviny. Tak eh, je to nějak propojeno s těmi proekologickými opatřeními, protože tam máme také rostliny vázající dusík a tam máme také bílkovina rostliny, tak je tam nějaké propojení? Děkuji. OK, kolegy. Eh, Kolegové, teď, když jsme ukončili všechna vystoupení, tak bych na závěr rád řekl, že máme širokou politickou podporu pro dohodu, které jsme dosáhli jako vyjednávací tým. Pokud se zamyslíme trochu nad čísly, je to možná širší podpora než eh, tomu bylo v tom jednacím mandátu. To je, myslím, velmi důležitá věc, která uspokojuje nás, zpravodé, stínové zpravodé, předsednictví a všichni, kdo na tom pracovali. Takže myslím, že můžeme oznámit, že politická dohoda má podporu. Teď musíme pracovat na tom, aby i jednání o finančních perspektivách bylo ukončeno, abychom tedy v následujících měsících mohli formálně hlasovat ve výboru Agri a potom na plenárním zasedání. Kolegové, děkuji všem. A toto zasedání, mimořádné zasedání výboru Agri je tímto ukončeno a děkujeme také tolika hostům ze strany eh, předsednictví, také zástupcům zemědělců, zemědělských družstev. Děkuji vám všem. Teď si uděláme pětiminutovou přestávku a následně zde v tomto sále bude pokračovat tisková konference. Děkuji znovu všem.